Herzlich willkommen zu Vítejte na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu v pondělí odpoledne a schůze bude pokračovat zítra v úterý ráno a v úterý odpoledne. Minulý týden jsme na plenárním zasedání měli zprávy o absolutoriu a já bych chtěla poděkovat kolegyním a kolegům za jejich vypracování a za to, že se ujali eh, funkce zpravodajů a za podávání pozměňovacích návrhů. Chtěla bych říct, že všichni jste dostali Cont News, tlumočnický režim máte v Cont News dostupný. Chtěla bych jen upozornit na to, že naše dnešní zasedání končí už v 16 hodin, protože nás bude hostit dozorčí eh, komise OLAFu. Měli bychom všichni jejich akci navštívit, jsme zvaní. Začneme tedy bodem pořadu jednání číslo 3. Jde o výroční zprávu e, dozorčí komise z roku 2014. Já srdečně vítám pět členů e, tohoto, této, této komise a také předsedu a sekretariát. E, jsem ráda, že jste přišli. V minulém roce jsme se setkali třikrát a chtěla bych vám říci, že ve zprávě pro absolutorium komise bylo odhlasováno několik odstavců o úřadu OLAF které byly přijaty a které se týkají vaší práce. Je to e, odstavec 280 až 287, kde se zabýváme pracovními podmínkami a požadujeme ze strany objasnění Eh, a eh, vyslovujeme politování nad tím, že doporučení nebyla eh, naplněna. Poukazujeme na problémy se statistikou a poukazujeme taky na těch 423 případů vyšetřování a ptáme se, jestli, tato, jestli tyto případy, je světlo adekvátní. Naše stanoviska se tímto tématem zabývala poměrně rozsáhle a proto mám radost, že v to, že můžeme o tomto tématu hovořit i v souvislosti e, s vaší výroční zprávou. Pane předsedo Kesty, prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Jakožto e, předseda dozorčího výboru vám chci představit některé základní body, body výroční zprávy, kterou jsme předložili parlamentu a komisi v souladu pravidly OLAFu. Na úvod eh, připomínám, že tento výbor je nezávislý výbor eh, expertů na vysoké úrovni, jmenovaný na základě společné schody Evropským parlamentem, radou a komisí. Má svou vlastní eh, specifickou roli při řízení a uspořádání k zodpovědnosti, co se týče OLAFu. Má zajistit nezávislost vyšetřovacího procesu OLAFu a monitorovat vývoj průběhu vyšetřování a aplikovat procesní záruky. To jsou tři zásadní aspekty, které budou také hlavním obsahem mé prezentace a hlavním um, předmětem této výroční zprávy. Výbor často předkládá konstruktivní kritiku která má posilovat eh, OLAF ve svém výkonu funkcí. A tato eh, kritika žádným způsobem nemá být, nemá tím být dotčen význam OLAFu a jeho práce pro občany a ehm, dozorčí výbor vždy uznával a byl si vědom významu OLAFu stejně jako eh, další evropské instituce. Boj proti podvodům a vyšetřování proti jakýchkoliv podezřelých eh, aktivit v evropských institucích, to všechno je součástí eh, právního státu a přispívá to k důvěře, kterou občané mají a mohou mít eh, v naší unii. Tato práce je, jak jsem řekl, námi oceněna, ale naší statutární roli je tuto eh, roli, eh, k této roli přispívat a někdy ji i vylepšovat. Zpráva o činnosti předkládá přehled monitorovacích aktivit v průběhu roku 2014, tedy končí to začátkem března. Je tu popis implementace a řízení vyšetřovacích pravomocí. V kapitole 2 máme zaměření na spolupráci s OLAFem a dalšími subjekty, OLAFu tedy s dalšími subjekty a zejména to, do jaké míry eh, se OLAF řídil našimi doporučeními. A dále otázka eh, řízení ze strany tohoto výboru v širším kontextu odpovědnosti. Naleznete tu také statistiky, které schrnují práci, kterou odvádíme v průběhu celého roku. Klíčové poselství tkví v tom, že evropské instituce by měly nadále zlepšit plnění postupů, které mají zajistit eh, odpovědnost OLAFu při výkonu jeho pravomocí, tak aby OLAF byl ještě silnější než dříve. A toto poselství má několik eh, dimenzí, několik aspektů. Jedna se týká náš samých, to znamená odpovědnost a zodpovědnost samotného eh, dozorčího výboru a jeho členům má být vyjasněna a dále zlepšována. A dále postupy pro odpovědnost Olafu a jeho eh, nejvyššího vedení mm, mají být rovněž zlepšovány. Parlament, rada a komise společně mají eh, tedy eh, sdílí eh, nebo dělí se o roli legislátorů a vždy je, samozřejmě je možno zlepšovat zodpovědnost jak ve vztahu k kontrolnímu výboru, tak i OLAFu a jeho vedení. Výbor dal najevo a komunikoval komisi, že zodpovědnost členů tohoto výboru by měla být vyjasněna, dlouhodobé řešení předpokládá i změny legislativy. A v mezidobí je potřeba využívat eh, společné inter, opírat se o společnou interpretaci všech institucí. Um, Dozorčí výbor zálež, závisí na svém sekretariátu. Právě sekretariát přijímá informace a provádí přeskoumávání a pomáhá členům eh, v jejich právní a statistické analýze. A sekretariát musí být eh, schopen pomáhat při implementovaci monitorovací funkce výboru, eh, aniž by docházelo k vystavení riziku konfliktu zájmu mezi na jedné straně OLAFem a na druhé straně závazky tohoto výboru. Ale stávající sekretariát je administrativně plně podroben generálnímu tajemníkovi Olafu, což znamená, že sekretariát je pod správní kontrolou eh, v podstatě v orgánu OLAFu, což vede ke konfliktu zájmu, což není v ničím zájmu, není to ani v zájmu DG OLAF, ani v zájmu institucí. Dozorčí výbor um, identifikoval několik podmínek, jako je například politika, personální politika, eh, náboru nových zaměstnanců, dále reklasifikace eh, vedoucího eh, manažera sekretariátu, dále otázka kariérního růstu zaměstnanců a dále otázky rozpočtového charakteru. Výbor vítá, že e, právě e, přiděl, přidělení rozpočtových otázek e, sekretariátu je otázka, která se již výrazně zlepšila. U těch tří dalších bodů ještě zbývá naplnit potenciální vylepšení. Je tu také otázka pracovních eh, vztahů s OLAFem, které mohou, se mohou zlepšit stejně jako konkrétních eh, pracovních uspořádání. Pokračují technická vyjednávání a dialog mezi eh, naším výborem a nejvyšším vedením OLAFu, včetně generálního ředitele. Ovšem klíčová otázka není implementace nebo její absence této implementace, ale spíš nedostatek jasnosti, pokud jde o mandát dozorčího výboru. Z tohoto hlediska je také zajímavé, co řekl eh, parlament eh, v rámci absolutoria, procesu udělání absolutoria, kdy eh, základní otázka, která by se měla vyřešit pomocí legislativy, je, jestli tento výbor představuje pouze poradní panel generálního ředitele OLAFu a jestli existuje eh, určité riziko eh, v případě toho, že je eh, podroben nějakému řízení pro porušení ze strany komise, tento ředitel, jestli může potom nezávislým způsobem provádět kontrolu s nezávislým přístupem k informacím, které jsou potřebné k plnění jeho povinností. V rámci prvního možného přístupu provádíme kontrolu pouze na základě zpráv na obecné úrovni a pouze na vyzvání generálního ředitele OLAFu. Um, a dozorčí výbor má za, za to, že parlament, rada a komise, čili evropské instituce, by měly eh, potvrdit přesnou roli a očekávání ve vztahu k roli našeho výboru a k jeho mandátu ať už na základě eh, tedy stávající legislativy nejprve a poté připravit eh, další body, k nimž jsme ve zprávě číslo 1 z roku 2014 dali podnět a další eh, data, která se týká konkrétního zařazení tedy našeho výboru do legislativy a to, jak je legislativně ošetřen. V roce 2014 hlavním obsahem naší práce, hlavním zaměřením byla délka vyšetřování a otázka nezávislosti OLAFu. Máme aktualizovaný nestanovisko stanovisko číslo 4 o době trvání vyšetřování, kdy OLAF splnil oznamovací požadavky ohledně vyšetřování delších než 12 měsíců, ale stávající dodané informace jsou nedostatečné k tomu, aby bylo možné si udělat eh, celkový eh, přehled o důvodech ovlivňujících délku vyšetřování. Výbor také eh, připravil stanovisko číslo 5 o délce vyšetřování ehm, statistického charakteru a tyto, tato dvě stanoviska dávají poměrně ucelený přehled ohledně toho, proč tak podstatná část vyšetřování překročí dobu 12 měsíců, což je přitom ten základní termín vtažný, eh, stanovený v, v pravidlech. Nemůž, nepřekvapuje nás, že strukturální fond je zemědělské výdaje a vyšetřování nich představuje více než polovina vyšetřování trvajících 12 měsíců, protože komplet, komplexnost případu je hlavním důvodem, proč se nedaří uzavřít eh, vyšetřování eh, do těch 12 měsíců. Pokud jde o externí oznamování o délce vyšetřování, tak eh, externí doba a tedy výpočty měly dopad na to, co se uvádí v naší zprávě oproti 2012, 2011 a předchozímu období. Však je tu určitý klesající trend, pokud jde o celkovou dobu vyšetřování, jak vidíte eh, v té příloze naší zprávy. Hlavní zjištění a doporučení jsou následující. Stávající oznamování o délce trvání vyšetřování by se mělo zlepšit, tak aby existoval přehledný ucelený obrázek o výkonu OLAFu. Eh, průměrná doba ta před vyšetřování má pouze omezený význam, pokud jde o e, předložení celkového, e, celkové situace. Měli bychom e, také komplexněji a podrobněji řešit ty nejdelší případy, to znamená ty, které trvají déle než 12 měsíců. Rozhodčí výbora OLAF již začaly na této otázce spolupracovat, ale výsledky by se měly teprve dostavit. Výbor eh, se rovněž snažil zlepšit eh, i eh, řídící kontrolu přímo v rámci OLAFu, to znamená interní monitorování, doby vyšetřování, celá řada nástrojů a postupů, která je další pobídkou OLAFu k tomu, aby optimalizovala své prostředky v zájmu kratších zkrácení vyšetřování. Ovšem eh, eh, je, je nutno říci, že poradní výbor se rozhodl, že poté, co jsme uzavřeli eh, výroční zprávu, kterou vám tu předkládáme, tak jsme akceptovali oficiální požadavek generálního ředitele Olafu vypracovat stanovisko, které má řešit obvinění z anonymního dopisu týkající se zavádějících statistických zpráv ze strany OLAFu. Ale to bude představovat naši náplň činnosti pro příští období, to znamená roku 2015, kdy se eh, sem vrátíme a budeme vám referovat o této otázce statistiky. Um, samozřejmě, že um, naše závěry se potom promítají do meziinstitučního eh, dialogu, tak jak je to stanoveno i v nařízení o OLAFu. Dozorčí zpráva 3 roku 2014 se zaměřuje na tři případy otevřené ještě v roce 2012. Opět to souvisí se statistikou, ale hlavní záležitostí je, jestli eh, tam bylo skutečně důvodné podezření dostatečné, eh, jestli to byl dostatečný důvod pro zahájení vyšetřování, jestli se správně ošetřily dostupné informace. Chceme připomenout, že zahájení těchto vyšetřování má vždy potom dopad na právní pozici dotčených osob. A proto je důležité správné vyhodnocení informací předtím, než je zahájeno vyšetřování. Ale z těch zpráv se ukazuje, že nebylo provedeno toto potřebné prošetření informací před zahájením vyšetřování. Olaf říká, že to byla pouze jednorázová informace, která respektovala tehdejší pravidla. Dozorčí výbor chce upozornit na význam eh, eh, prošetření a proskoumání všech dostupných informací před zahájením vyšetřování. A eh, také je otázka, je nutno se věd, tedy věnovat selekci či výběru těch případů k vyšetřování. K tomu předložíme ještě další závěr průběhu letošního roku. Není to ještě dokončeno, budeme v naší práci pokračovat. Dále se budeme zabývat politickými prioritami pro rok 2015, které ehm, jejichž význam vyplývá ze stávajících nařízení, stávajícího nařízení OLAFu. Chceme upozornit na stávající praktickou roli politických priorit, včetně využívání prostředků dostupných eh, OLAFu. A tady eh, samozřejmě je nutné vyjádřit strategického očekávání ohledně řízení priorit a instituční dialog může být jedním z dobrých, eh, z, dobrou, z dobrých příležitostí k řešení této otázky. Kromě toho máme vypracovat mimořádnou zprávu o implementaci eh, našich doporučení ze strany OLAFu. Dozorčí výbor spolupracuje eh, s OLAFem, pokud jde v otázce plnění eh, těch doporučení. Shodli jsme se na způsobovou prioritizaci těchto doporučení a také tedy na možnosti nesouhlasit s OLAFem na základě podložených důvodů. My sami jsme zlepšili naše postupy pro vydávání doporučení a naše současná strategie je eh, použít ještě v širší míře doporučení než eh, dříve. Výbor očekává, že tato otázka bude rovněž předmětem meziinstitučního dialogu. Už jsme to probrali s místo předsedkyní eh, Evropské komise paní Georgievou. A tento dialog a naše intenzivní kontakty s vedením OLAFu také znamená, že se eh, dostávají na světlo některé rozdíly v názorech. Olaf má odlišné názory od nás v řadě eh, případů. A takže mm, samozřejmě případě, že eh, převládne eh, nesouhlas, tak by bylo dobré dohodnout se na určitých postupech, kdy budeme souhlasit s nesouhlasem, aby to bylo nářečitě odůvodněno. Je to také otázka eh, zajištění vyšetřovací nezávislosti OLAFu, což je stále relevantní pro parlament, radu a komisi v případě, kde, kdy se hovoří o nějaké změně nebo e, přizpůsobení vyšetřovacích pravomocí OLAFu. Chceme upozornit na to, že takzvaná, takzvaná e, clearingová zasedání mohou e, představovat, nebo že je potřeba vědět ze strany institucí, jaké jsou přesné podmínky. Chceme upozornit na to, že jsme se na nás obrátili zaměstnanci OLAFu, abychom hájili nezávislost OLAFu před zavádějícími prohlášeními ze strany některých poslanců Evropského parlamentu. A odpověď najdete na stránce 8 až 9 naší zprávy. I když to je spíš vedlejší otázka, ale tak protože jsme teď na půdě parlamentu, tak jsem chtěl obrátit vaši pozornost na tyto stránky. A na závěr, náš výbor sdílí s OLAFem celkový cíl posílení eh, právního státu a efektivního vyšetřování podvodů a nelegální činnosti při respektování základních eh, práv a procesních záruk. A náš výbor eh, je nadále ve službách evropských institucích, abychom zajistili odpovědnost na vysoké úrovni a to při eh, dodržování veš, veškerých eh, pravidel o nezávislosti vyšetřování. Uvítali bychom i formální odezvu ze, ze strany evropských institucích, tedy ohledně předmětu naší výroční zprávy a zjištění, které vám tu předkládáme. Pokud eh, paní předsedkyně dovolí, tak bych se obrátil na své kolegy zpravodaje k jednotlivým eh, kapitolám, kteří mohou doplnit mou vlastní prezentaci. Madame le Président. Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, my jsme pracovali na otázce kontroly délky vyšetřování. Jak víte, to je jedna ze základních funkcí výboru. Nové nařízení, které vstoupilo v platnost v říjnu roku 2013, posílilo pravomoci dozorčího výboru v této oblasti. A jen jako příklad bych uvedla jedno z důležitých opatření, a sice povinnost OLAFu po uplynutí 12 měsíců, kdy tedy není dokončeno vyšetřování, tak OLAF má povinnost i nadále informovat výbor každých šest měsíců o průběhu tohoto vyšetřování, dokud vyšetřování neskončí. To je pro nás velmi důležité, protože nám to umožňuje sledovat eh, celkovou délku vyšetřování a nejen tedy tu první úvodní fázi šetření. Naše analýza se týkala dvou bodů. Nejdříve jsme posuzovali zde informace, které jsme dostali jako výbor, byly dostačující a relevantní, aby nám umožnili efektivně vykonávat kontrolu a náležitě informovat eh, instituce, které nás jmenovaly. Druhý bod se týkal posouzení nástrojů pro interní řízení, které vynalezl nebo vytvořil OLAF, aby urychlil šetření. Pracovali jsme s několika nástroji a především jsme prostudovali 658 zpráv, které nám byly předány v průběhu roku 2014 a které odpovídaly 391 různým šetřením. Pokud je o informace, které dostal dozorčí výbor ze strany OLAFu. Je třeba říci, že OLAF formálně splnil svůj úkol poskytovat pravidelné informace, což je tedy zlepšení oproti minulým letům. Ale výbor musí paradoxně konstatovat, že zatímco nařízení posílilo jeho kontrolní pravomoci, tak informace, které jsme dostali za tímto účelem od OLAF, byly poměrně omezené v porovnání s minulými lety. Toto omezení se týkalo především informací týkajících se kontextu šetření, typ spáchaného podvodu, typ dotčených eh, aktérů, eventuální finanční škoda, pokud je možno tuto škodu odhadnout a tak dále. Prostě všechny tyto prvky, které by umožnily dozorčímu výboru skutečně posoudit, zda délka vyšetřování je úměrná složitosti a okolnostem těch kterých vyšetřování. Olaf má navíc povinnost informovat výbor o důvodech, proč nebylo šetření dokončeno v té prvotní lhůtě 12 měsíců anebo v těch následujících eh, prodlužovacích lhůtách 6 měsíců. Z těch zpráv, které nám byly předány, jsme konstatovali, že informace, které nám byly předány, jsou velmi různorodé. 14 zpráv, které nám byly předány, však neobsahovaly žádné důvody které by vysvětlovaly délku vyšetřování. To je způsobeno tím, že OLAF pracuje teď už bez nějaké tabulky předem definovaných důvodů, které by mohly být použity pro vysvětlení trvání těchto různých šetření. Výsledkem je, že je zde spousta důvodů, které nejsou žádným způsobem motivovány, nejsou dostatečně přesné a tím pádem je velmi těžké tyto důvody náležitě analyzovat. S ohledem na obtížnost šetření OLAFu se nejčastěji hovoří o tom, že důvodem je složitost, složitost šetření. 60 všech důvodů je právě motivováno tou složitostí. Jedná se buď o schémata podvodu nebo o počet aktérů, kteří jsou do těchto podvodů zapojeni a tak dále. Výbor se tedy sám snažil identifikovat, charakterizovat určité důvody. Máme takzvané interní důvody, které se mohou týkat změny vyšetřovatele, změny strategie v průběhu šetření. A máme také externí důvody a ty se mohou týkat například nedostatku spolupráce ze strany států nebo úřadů, s nimiž musí OLAF spolupracovat. Může to být také politická či ekonomická situace některých států, která komplikuje tím pádem i prodlužuje vyšetřování. Navrhli jsme tedy určité kategorie důvodů, aby bylo možné lépe analyzovat důvody, které ve strategické analýze mohou být použity k tomu, aby se vysvětlilo, proč šetření trvá tak dlouho. Olaf, a to je jeho další povinnost, smluvní povinnost, má také povinnost tedy informovat dozorčí výbor o tom, jaká opatření hodlá přijmout, aby zkrátil délku vyšetřování. Výbor souhlasí s analýzou OLAFu v tom smyslu, že velmi často na začátku vyšetřování už velmi dobře víme, že vyšetřování bude trvat déle než 12 měsíců. A tím pádem ten popis opatření, která by mohla být použita pro zrychlení těchto vyšetřování, není úplně vhodný pro takto složitá šetření. Pak tam jsou v příloze našeho stanoviska důvody naší analýzy, kde se uvádí, že náš výbor by měl být lépe informován především v případě, kdy vyšetřování trvá déle než 12 měsíců, déle než 18 měsíců a že tyto informace pro výbor musí být čím dál přesnější. Výhledy, pokud jde o výbor a OLAF, jsou následující. Výbor vzal na vědomí to, co v roce 2014 generální ředitel označil za povinnost vyšetřovatelů lépe informovat výbor, aby tedy byly poskytovány faktické informace, přesnější informace, pokud jde o jednotlivá vyšetřování. Pracovali jsme také společně na tom, aby Informace pro výbor byly stejnorodější, aby byly založeny na předem definovaných údajích, které by doplňovaly jednotliví vyšetřovatele. To je tedy pár bodů a teď se dostávám ještě k té druhé části a to jsou interní nástroje pro řízení vyšetřování. Olaf si vytvořil sám kontrolní nástroje, které svědčí o tom, že chce skutečně dostat délku vyšetřování pod kontrolu. V průběhu šetření se zavedl systém pravidelného sledování, pravidelných schůzí, kdy se sledují indikátory a cílem je zkrátit délku vyšetřování. Nicméně tyto ukazatele se k výboru vůbec nedostaly a OLAF nepoužívá zprávy, které předává výboru jako nástroj, který by mu umožnil strategičtěji definovat délku šetření a také problémy, s nimiž se setkává a kvůli kterým nemůže vést ty, ta šetření rychleji. My si myslíme, že takto dobře vyplněná zpráva by byla velmi užitečným nástrojem jednak pro faktické analýzy, tak také pro strategické analýzy společně s partnery z OLAFu, kteří někdy sami způsobují toto prodlužování vyšetřování. Tato kontrola existuje v průběhu trvání vyšetřování, ale také poté, co je vyšetřování uzavřeno, protože OLAF vytvořil jednotku, která provádí revizi, přeskum vyšetřování, jakmile je ukončeno. Je to takový zvláštní kontrolní prvek, a jde o to posoudit, zda vyšetřování bylo vedeno v náležité délce a zda to odpovídalo okolnostem. V tomto smyslu jsme prostudovali několik případů, k nimž jsme dostali přístup a ukázalo se, že informace tam sice jsou, ale nejsou odůvodněné. Je tedy velmi těžké vědět, proč tato jednotka schvaluje, anebo naopak neschvaluje délku trvání vyšetřování, která přeskoumává. Složitý bod je samozřejmě náležité přidělení zdrojů podle složitosti nebo závažnosti faktů, které jsou předmětem šetření. To je vždycky velmi citlivá otázka a výbor navrhl Olafu, aby vytvořil nějakou referenční hodnotu pro typy vyšetřování, s nimiž se setkáváme. Tento nástroj by byl užitečný k tomu, abychom mohli předem lépe předvídat, jaké zdroje budou využity podle toho, o jaká vyšetřování se bude jednat. Musím také zdůraznit, že Olaf byl reaktivní a proaktivní snažil se opravdu dostat délku šetření pod kontrolu. Především tedy, když toto vyšetřování bylo prodlužováno v důsledku nedostatečné spolupráce. Ty kontroly, které probíhají podle nás, jsou důležité proto, aby se zkrátila vyšetřování a aby se také optimalizovala jejich využití. Generální ředitel u šetření, která byla zahájena v roce 2013 a 2014, už zavedl kontrolní postup a máme zde doporučení z tohoto stanoviska, která mají za cíl zlepšit informovanost dozorčího výboru, aby dozorčí výbor mohl náležitě informovat na jedné straně evropské instituce a na druhé straně optimalizovat nástroje pro interní kontrolu, které už OLAF začal používat v rámci své organizace. Děkuji. Další kolega. Eh, Vážená paní předsedkyně, eh, místo předsedové a poslanci výboru pro rozpočtovou kontrolu. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za to, že jste nás pozvali k prezentaci naší výroční zprávy. Jak už paní předsedkyně řekla, já jakožto zpravodaj bych, vám chtěl, bych vás chtěl informovat o dvou věcech. Eh, za prvé plnění doporučení dozorčího výboru. V únoru loňského roku, eh, poté co vstoupilo v platnost nové nařízení, dozorčí výbor se rozhodl eh, řídit se doporučeními, které byly vydány generálnímu ředitelství OLAF. Před vydáním první zprávy v listopadu loňského roku dozorčí výbor e, sestavil přehled všech doporučení za rok 2012 tak, aby usnadnil e, reportování OLAFu e, vůči dozorčímu výboru ohledně implementace. Byli jsme dvakrát vyzváni, abychom se vyjadřili k této zprávě. Bylo to v březnu a v červnu. Dozorčí výbor neschledal odpovědi s uspokojivými a e, podal v tomto smyslu reakci Olafu. Po vydání první zprávy v listopadu loňského roku e, Olaf e, odpověděl znovu 17. prosince a to bylo den před plenárním zasedáním v Paříži 18. a 19. Paříže. Olaf kritizoval nedostatek metodologie, nedostatek patřičného dialogu a nedostatečné odpovědi na Eh, dotázky a také nedostatečné procedury pro konzultace. Po široké analýze kritiky eh, generálního ředitele OLAFu výročí eh, dozorčí výbor 26. března vyzval OLAF, aby podnikl kroky. Dozorčí výbor, aby mohl vydat stanovisko k této záležitosti, doplnil svou výroční zprávu detailním vysvětlením každého doporučení a vyzval generálního ředitele OLAFu, aby se těmito doporučeními dále zabýval. Vzhledem k tomu, jak nesmírně důležité je plnění doporučení ze strany institucí, tak už 30. března o pouhé tři dny později dozorčí výbor zaslal eh, notu generálnímu řediteli, která po něm žádala, aby do 27. dubna detailně odpověděl na, všechny, na všechna tyto doporučení, tak, aby se to dalo prodiskutovat na technickém zasedání zpravodaje s generálním ředitelem 30. Eh, března. Generální ředitel odpověděl 22. dubna a informoval dozorčí výbor, že jemu nepřísluší odpovědět do 27. dubna, vzhledem k tomu, že od 27. března do 1. dubna vydal dozorčí výbor dvě stanoviska, pracovní dokument a notu, na které má, o které má komentovat. Generální ředitel odpověděl, cituji, Olaf zašle své odpovědi dozorčímu výboru v pravý čas a na naše setkání by mělo být přeloženo na pozdější datum. Nicméně generální ředitel Olafu nenavrhl nové datum ani pro své odpovědi, ani pro to technické setkání. Situace eh, ohledně plnění doporučení je tedy taková, že dozorčí výbor nedostal od Olafu eh, uspokojivou odpověď už 6 měsíců. Mezitím, abychom usnadnili Olafu práci, dozorčí výbor eh, bude diskutovat zítra na plenárním zasedání o prioritizaci do těch doporučení a stále ještě máme naději na další plodnou diskuzi s generálním ředitelem a s Olafem. Druhý problém, o kterém bych vás chtěl informovat, se týká toho, eh, se týká stanoviska dozorčího výboru o statistikách výkonnosti OLAFu. Ve svých analýzách dozorčí výbor srovnává výsledky, které byly Olafem veřejně oznámeny a srovnává je s interními daty Olafu, které dozorčí výbor získal k dispozici. Podle této analýzy e, Olaf tvrdí, že vyšetřování e, jsou ukončována za kratší dobu a toto to, to, to zlepšení údajně spočívá v zavedení nové eh, výpočetní metody. Je potřeba zdůraznit, že výbor využívá pouze data, která poskytl OLAF sám a ty výpočty provádí OLAF interně. Takže v rozporu s prohlášením generálního ředitele dozorčí výbor eh, nečistí Olafy statistiku. Eh, toto, eh, tato formulace, vyčištěná data, toto používá Olaf ve svých interních dokumentech, které poskytují výpočty pro vedení Olafu, které tedy ukazují reálná čísla. Dozorčí výbor tedy nevymyslel tu formulaci pročištěná data, vyčištěná data, ale převzali přímo z dokumentace OLAFu. Pokud jde o podávání zpráv institucím a veřejnosti, tak tady OLAF používá jinou metodologii, podle které vyšetřování jsou uzavírána v kratší době. Chtěl bych vás upozornit zejména na graf 3, který máte v našem stanovisku v eh, 5 z roku 2014, strana 10, je to zhruba v polovině toho letáku, eh, který jste právě dostali. Je to růžová barva. Tento graf tedy vypracoval OLAF a e, ukazuje optimistická data, která byla předložena veřejnosti. A pak jsou tu ta reálná, to, to, to, to, to, jsou, to je ta červená křivka a zelená křivka jsou ta reálná interní data, což ukazuje, že situace v OLAFu se po roce 2010 výrazně zhoršila. V grafu 5 na straně 14 téže brožury Vidíte jaksi zvětšení eh, s detailním pohledem na eh, období po roce 2010. Takže je na vás, poslancích Evropského parlamentu, abyste si vyvodili závěry o spolehlivosti zpráv, které dostáváme zatím. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Kdo dál? Děkuji za pozvání, paní předsedkyně, a já bych ještě chtěl přidat několik poznámek k té zprávě eh, ohledně těch 423 případů poměrně rychle jsme začali. V roce 2013 jsme se začali zabývat touto otázkou. E, mám, to, už máme čísla a výklady, které poukazovaly na to, že nezávislost OLAFu a generálního ředitele si žádá blížší proskoumání. Zhruba dva roky jsme se zabývali otevíráním a uzavíráním, vyšetřováním, tak jak je to stanoveno eh, na, nebo tím, tím výkladem nařízení eh, ze strany generálního ředitele, ale to nemůže být jen tak arbitrární, tak své volné. A proto účetní dvůr v Lucemburku objasnil, že eh, zahájení řízení ze strany OLAFu může nastat pouze v případě, kdy bylo prověřeno předem, že, dos, že existuje dostatečné, dostatečně závažné podezření. To je tedy třeba proskoumat předem. Eh, to samo o sobě bylo poměrně eh, překvapivé nebo poměrně frustrující protože zhruba eh, rok a půl jsme se museli hádat o to, zda vůbec tedy jednat smíme nebo nesmíme. Někdo říká ano, dobře, eh, uzavřeme případ na eh, základě informací, které máme, respektive nemáme a a potom, když jsme takto rozhodli, tak v té zprávě jsme dostali přístup k 10% z těch čtyř, více než 400 případů, tedy přesně ke 40 případům. Když jsme si je podrobněji prohlédli, tak jsme, se nám projevilo, co jsme vlastně už předem věděli, a to na základě té informační situace, která panuje. Dozorčí výbor nenašel jediný dokument, zdůrazňuji jediný dokument, který u těchto 41 případů by se dal identifikovat jako hodnocení assessment nebo evaluation. Tady eh, Tady na to bych vás chtěl upozornit. V pouze šesti případech jsme z tohoto vzorku dokázali vůbec odvodit nějaké posouzení finančních eh, následků, finančních dopadů. A to, to také si myslím, že eh, je potřeba předpokládat, že vzhledem k tomu, že vy eh, máte na starosti bránění finančních zájmů daňových poplatníků, že tato situace by měla být v popředí vašich zájmů. Protože to tady eh, je, je to opravdu radikální menšina případů, která obsahuje nějaké takové hodnocení finančních následků. A jak už jsem říkal předtím, my jsme tedy ani jednou nenašli nějaké potvrzení že by existovalo dostatečně závažné podezření. Chtěl bych vás upozornit také na to, že judikatura eh, dvora je důležitá také proto, a, a je pro tento bod eh, rozhodující, to vám poslancům nemyslím říkat, ale má to vliv eh, na, tu, na rovnováhu mezi legislativou a exekutivou. Tedy je, je otázka, jestli někdo může takhle svévolně e, zahajovat vyšetřování, tak to je potom e, těžká historie. E, to, potom, to souvisí vlastně s nastavením celého politického systému, ale je také jasné, Vzhledem k současné informační situaci, tak podle pravidla z roku 2012 jsme zjistili, že samotná skutečnost, že OLAF zahajuje řízení, by mohla mít pro komisi ten následek, že Eh, nějaký ekonomický eh, aktér eh, potom bude, že, že u něj bude muset být rozkoumáno, jaká by byla škoda pro, pro evropské daňové poplatníky. To značně překrašuje naši kompetenci ale nemusím nějak zdůrazňovat, co to znamená pro jednotlivce, pro úředníky komisy například nebo dalších institucí, když už ta skutečnost existuje, že je zahájeno vyšetřování. Na to bych vás chtěl upozornit. Už jste od našeho předsedy, myslím, získali obecnější přehled o naší práci za rok 2014 a já jsem vám i nadále k dispozici. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji dozorčímu výboru eh, pro OLAF za tuto velice důležitou zprávu. Eh, já jsem tu zprávu četla celý víkend, četla jsem si všechna ta stanoviska a nejsme konfrontováni jen s jedním skandálem, ale jsou to vlastně tři skandály v jednom. Eh, první z nich spočívá v tom, že eh, zákonodárce je neustále uváděn v omyl statistickými manipulacemi a machinacemi a abych to řekla zcela jasně, dámy a pánové, jde v podstatě o podvod. Eh, má to své následky. V roce 2012 17,3 eh, byla průměrná délka vyšetřování, údajná, ale to už bylo takové přikrášlení ze skutečných 23 hodin. Eh, o rok později to bylo 18,4 a potom 20,8. To je ta první část. Eh, já jsem to vždycky vnímala tak a eh, loni, za loňský rok jsem si to počítala sama, pokoušela jsem se, bylo to eh, poměrně obtížné, ale na základě statistik se to jakž tak podařilo, takže 2000 za rok 2012 jsem se dostala na nějakých 31 měsíců. Je to poměrně závažné lhát parlamentu. Alespoň vůči národním parlamentům je to poměrně závažný postup a ještě se uvidí, jestli to je stejně závažný postup i vůči Evropskému parlamentu. Mě, poměrně, mě poměrně znepokojuje, že mandát dozorčího výboru e, není tak nejasný, jak jste mi to teď představil, pane předsedo. Vy jste ve své zprávě uvedl e, elementy e, šikany a sabotáže vaší práce, které pro mě jsou naprosto nepřijatelné protože vy jste jediný orgán, jediná, jediný, jediná instituce, která může OLAF kontrolovat. A ta kontrola má být brána jako kontrola a ne jako nekontrola, jako mohouzení očí. Vaše možnosti se týkají uzavřených případů a u těch uzavřených případů samozřejmě musíte mít přístup k dokumentům. Přesně tak je to v nařízení míněno. A mnou otřáslo, když jsem si přečetla, že tomu tak nevždy je. Chtěla bych říci, že chceme, aby, Olaf, aby Olaf byl nezávislý, ale ne, ne, aby nezávisle prováděl vyšetřování. Je samozřejmě, ale u těch vyšetřování, nebo má provádět nezávislé vyšetřování, ale musí z toho skládat účty. E, neza, nezávislost neznamená nezávislost vůči účetním kontrolám a také nezávislost vůči kritice. V podstatě Olaf si od, Olaf si vykládá nezávislost jako i nezávislost před kritikou. Já si myslím, že e, generální ředitel by měl být terčem kritiky e, z naší strany Evropského parlamentu vzhledem k tomu, že to, ne, to, to nelze brát jako obrana nezávislosti. My máme zájem na tom, aby OLAF byl efektivnější, ale to samozřejmě nemůže znamenat, že necháme OLAF dělat, co si chce. Eh, tak, takže falešné informace podávané zákonodárcům, to je jedna věc. A potom také otázka porušování práva. Eh, u těch 423 případů, to je také velice závažná věc, víme, že eh, všechny firmy, proti kterým bylo otevřeno řízení, se to stalo na základě pochybného právního základu. A e, je zapotřebí říci, já, já, já jsem vždycky vycházela z toho, že existuje nějaké předchozí, předběžné hodnocení, ale vy říkáte, že žádná taková hodnocení neexistují. E, to je opravdu otřesné a musí z toho být vyvozeny důsledky. A e, právě tak 80% finanční škody strukturních fondů a eh, agrárních fondů, to víme, ale u, 50, u více než 50% případů, které trvají více než rok, je právě zapotřebí zkontrolovat následky pro evropské finanční zájmy. Mnou také otřáslo, kdy na případu tabák pracuje 13 lidí, zatímco u strukturních fondů eh, je to 20 lidí kde, v případě mnohem větších škod. Takže to není příliš adekvátní. Chtěla bych říci tedy ještě jednou, že zcela otevřeně jsem otřesena. Děkuji vám za práci, kterou jste odvedli. Je to pro nás velice důležitá práce a byli jsme tedy upozorněni eh, panou, panem předsedou na ty problémy, eh, které tu vyjmenoval, pokud je o status členů, eh, otázky sekretariátu, to je to nejmenší, co bychom měli vyřídit. Já mám dojem, že jsou tu věci ohledně nezávislosti, kde bychom neměli příliš počítat s komisí, ale spíše také s generálním ředitelem. Celá řada kolegů se přihlásila o slovo. První na seznamu je kolega Sarvama. Děkuji, paní předsedkyně. Syn, poslanci, poslankyně, členové dozorčího výboru. Dnešek je pro mě smutným dnem, eh, zároveň však eh, doufám významný den. Můžeme říct, že ta zpráva, kterou čteme, není vůbec eh, obvyklým čtením. Je to, řekl bych, šokující. Dovolte mi tady se dotknout hlavních bodů, které myslím, že je potřeba, abychom zas a znovu zdůrazňovali. Jakožto koordinátor EPP tohoto výboru. Určitě využijte této příležitosti. Za prvé, pokud jde o monitorování, tak podle dozorčího výboru OLAF porušuje případové právo tak, jak eh, ho položil a stanovil eh, soudní dvůr. Jak je to v tom odstavcu, odstavci o zahájování eh, případu z roku 2012? Olaf neprovedl žádné posouzení dostupných výchozích informací. U valné většiny případů chyběla sebe menší stopa takové hodnotící činnosti. Dále, IPP, čili vyšetřovací eh, priority pro rok 2015. I v tomto případě OLAF eh, je, eh, porušuje tedy nařízení 883 2013. OLAF nevydal pokyny o uplatňování výběrových ehm, pravidel vyplývajících z 883 to znamená efektivní využití zdrojů, přiměřenost a tak dále, subsidiarita. A místo, aby upravil finanční požadavky realitě, tak je úplně zrušil. Za další. Opět v rozporu s 883 dozorčí výbor upozornil instituce na nutnost implementovat eh, eh, pravidla nařízení 883 o nezávislém eh, fungování sekretariátu dozorčího výboru, který je stále pod výlučnou správní kontrolou o DG Olaf. Ten slavný případ s posloucháváním. Olaf i podle své vlastní analýzy. A podle dozorčího výboru a, a když tak komu máme vlastně, na, komu jinému máme naslouchat, než právě rozhodčímu výboru, který tu od toho je? Nikomu. Podle analýzy rozhodčího výboru vše nasvědčuje nedostatku kompetencí. A ještě rok poté, po co to bylo potvrzeno, stále eh, nebyly přijaty žádné následné kroky. V podstatě tři roky od eh, samotné skutkové podstaty, od té doby, kdy se to stalo. Takže celá tato kapitola monitorování je eh, doslova plná obrov komplikací které ve svém úhrnu představují velký eh, problém. Kdybychom věděli některé tyto věci, tak bychom nikdy neudělili absolutorium. Ani po té, co máme dodatečné informace, protože my se nemůžeme dívat 6 měsíců zpátky na to, co se stalo v, v loňském roce. A obecně řečeno, Definice role dozorčího výboru. To je samotným jádrem celé věci. Pořád to ještě není, není zřejmé. Opravdu musíme tuto otázku jednou provždy vyřešit. Protože dozorčí výbor evidentně nemá, nedisponuje jasnou definicí svých pravomocí které by mu umožňovaly eh, plnit nezávisle svou roli. Takže abych to schrnul. Ze vší serióznosti, ze všeho, co jsme dnes slyšeli, nám nezbývá, než vyvodit závěr, že se musíme bedlivě podívat na zápis všeho, co veřejně řekl generální ředitel Olafu o zahájení a uzavírání a koordinaci případů. Tím hovořím o těch 223 eh, případech zahájených v jeden, v jeden den. Musíme mít jistotu v tom, že generální ředitel neklamal tento, tuto instituci nebo žádnou jinou příslušnou instituci ohledně sta- vyšetřovacích statistik. A vím, že to není mou rolí, ale osobně musím říci, že nemůžeme již hovořit o honu na eh, čarodějnice, jak se to eh, někdy dříve říkalo, jak na to jak někteří tvrdili. A já nechápu osobně, jak se může generální ředitel po té, eh, co jsme slyšeli, co jsme byli svědky, těšit důvěře příslušných eh, orgánů a institucí. Děkuji. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege Stas. Nyní je na seznamu řečníků kolega Staes. Dank u Um, Collega's, we moeten er ons, ons goed van bewust zijn dat... Děkuji. Kolegové, musíme si být vědomi toho, že pět členů dozorčího výboru, že to nejsou investigativní novináři, nepříjemní investigativní novináři. Nejedná se ani o zástupce nevládních organizací, kteří by měli kritizovat když se podíváme na úvod eh, této zprávy o činnosti, tak vidíte, o koho se jedná, jaké funkce vykonávali ve svých členských státech v minulosti. A jsou to lidé, kteří mají velké kvality, byli jmenováni do tohoto výboru za relativně nízkou odměnu, ale jsou velmi motivováni a podle mě pracují dost objektivně. A tato výroční zpráva o činnosti není první svého druhu. Už jsme jich několik viděli v minulosti. A konečně máme pořád stejné připomínky. Jasné, že vztah mezi dozorčím výborem a současným generálním ředitelem OLAFu, že to je velmi komplikovaný vztah a že v uplynulých letech nedošlo ke skutečným odměnám ani přes všechny sliby, které současný generální ředitel přednesl. A kolegové, kteří jsou už tady nějakou dobu, si určitě vzpomenou na schůzku z dubna roku 2014 z Perlamont, z Berlamontu s komisařem Šemetou a členy našeho schromáždění za přítomnosti generálního ředitele Olafu a s několika členy dozorčího výboru. Bylo to pár týdnů před volbami do Evropského parlamentu. A jasně se tam tehdy říkalo, že pouze dialogem se ty věci zlepší. A teď, když jsem si přečetla tu zprávu, tak vidím, že k tomu vůbec nedošlo. A souhlasím plně s tím, co říkal pan Sarvama. Já bych k tomu rád řekl ještě čtyři věci, které chci obzvlášť zdůraznit, ale předtím bych ještě rád předeslal, že pokud někdo kritizuje fungování OLAFu, pokud k tomu někdo něco má, tak v podstatě jde hlavně o fungování generálního ředitele a jeho nejbližších poradců. Nejde o práci těch desítek lidí, kteří pracují uvnitř agentury OLAF, kteří dobře odvádějí svou práci. Takže v tom rozhodně nechci, aby došlo k nějakému nedorozumění. V OLAFu pracují motivovaní lidé, kteří pracují dobře, ale současné vedení OLAFu, to je problém. Jak jsem říkal, tedy mám zde čtyři věci, které chci zdůraznit. V roce 2012 eh, bylo zahájeno 423 jednání a ve výroční zprávě se pouze tři Říkají toho, že zde vlastně nemůže být žádné hodnocení, není tam dokonce ani stopa hodnocení. A jde také o to, že generální ředitel to prostě akceptoval a vůbec do toho nezasáhnul. A to my akceptovat nemůžeme. Vztah mezi dozorčím výborem a OLAFem, to je věc, která je velmi komplikovaná, můžeme se o tom přečíst spoustu věcí právě v této výroční zprávě o činnosti. A vzniká zde otázka, kterou klade dozorčí výbor zákonodárci ohledně legislativních záruk, ohledně toho, jak by bylo možno posílit roli dozorčího výboru a jak ji tedy legislativně zakotvit tuto pozici, aby byla silnější. Já si myslím, že na to musíme reagovat. Dozorčí výbor se pořád potýká s tím, že nemá dostatečný ani snadný přístup k dokumentům. V březnu roku 2014 se generální ředitel Olaf eh, zavázal k tomu, že poskytne roční přehled eh, stížností, které dostal, eh, vyšetřování, které Olaf provedl. A o 14 měsíců později jsme pořád ještě v bodě nula. Vůbec k něčemu nedošlo. Takže by bylo dobré, kdyby se tyto věci znovu ještě otevřely a kdybychom znovu diskutovali s generálním ředitelem Olafu a s paní Georgievou, která je zodpovědná za tyto otázky. Další bod, eh, ty telefonní hovory, o kterých hovořil pan Sarvama. Dozorčí výbor jasně říká, že OLAF v této oblasti nemá kompetence a v dozorčím výboru jsou dva generální prokurátoři, kteří určitě mají znalost věci, mají právní vzdělání a já si myslím, že je třeba toto doporučení brát skutečně vážně, vzít si ho k srdci. A musím s politováním konstatovat, že generální ředitel si rozhodně neudělal um, dobrou službu, když jednal tak, jak jednal. Pokud jde o stanovisko číslo čtyři, tak tam um, z toho musíme také vyvodit důsledky, Není tam mnoho vyšetřování, která by byla uzavřena do 12 měsíců. Pokud jde o zprávu o statistikách, tak eh, já nebudu hovořit o manipulaci. Paní předsedkyně hovořila o lži. Pan Sarvama hovořil o uvedení v omyl. No my to nemůžeme popsat jinak, když vidíme, co se ve skutečnosti děje. A ještě poslední drobnost obecná spolupráce mezi generálním ředitelem OLAFu a dozorčím výborem, 72% doporučení dozorčího výboru, což je výbor, který musí dávat doporučení, impulzy pro kontrolu a který má vliv na demokratické fungování OLAFu, tak prostě 72% doporučení není implementováno. Máme asi dvacítku případů z 50, které vůbec se nebyly uplatněny. Máme zde celou řadu věcí, které ani nemůžeme posoudit, protože nemáme dostatek informací k dispozici a to také nemůžeme tolerovat. Administrativní status generálního nebo tedy dozorčího výboru a jeho sekretariátu, o tom už jsme hovořili. Sekretariát hraje zcela druhořadou roli porovnání s generálním ředitelem. A já kladu otázku, zda by nebylo dobré mít eh, dvě oddělené rozpočtové linky. Především je zde také doporučení, které se týká náboru a hodnocení a odměňování osob, kteří pracují, které pracují v dozorčím výboru je třeba zajistit úplnou nezávislost a zatím tomu tak není. V textu je spousta věcí, které o tom svědčí, ale jak jsem říkal, jak to velmi dobře popisuje dozorčí výbor, tak eh, hlavní problém je rozdílný názor generálního ředitele a dozorčího výboru, pokud jde o roli dozorčího výboru. A tu je právě zásadní problém. Je to špatná politika, léta špatných vztahů a my musíme dbát na to, abychom měli dobrou kontrolu, dobrý dohled nad Olafem a nemůžeme se spokojit s tím, co probíhá v současné době. To už je po x, co diskutujeme o této výroční zprávě o činnosti. Já si myslím, že je třeba vést skutečně debatu s generálním ředitelem a navíc je třeba požádat komisi, aby reagovala, aby paní Georgieva zodpověděla tyto dotazy, protože právě ona je zodpovědná za kontrolu práce OLAFu a dokumenty, které byly předloženy dnes, jsou takové, že opravdu je jasné, že potřebujeme jednat. Nyní je na řadě paní kolegyně Ayala Sender, prosím. Si, eh... Děkuji, paní předsedkyně. Mrzí mě, že máme tak málo času na prezentaci i rozpravu. Já bych byla ráda, kdybychom měli více času, abych si mohla pořádně prostudovat všechny informace, které jsou zde obsaženy. A také bych byla ráda, kdybychom měli trošičku víc času na diskusi. Připadá mi to trošičku uspěchané. Vy, paní předsedkyně, i pan Stása, jste říkali, že je třeba hovořit eh, s generálním ředitelem. Proč jsme ho tedy nepozvali? Bylo by jako normální, kdyby tady byl. Pozvali jsme ho, protože jinak tady můžeme říkat eh, spoustu věcí proti někomu, kdo tady ani není. Takže já si myslím, že bychom ho měli alespoň ze zdvořilosti pozvat, takže mě by zajímalo, zda jsme ho pozvali nebo ne. A teď se vrátím trošičku k historii, protože tady se zdá, jako kdybychom všichni právě přišli. Ne, tak to není. Já chci jenom připomenout eh, historii, abychom věděli, o čem hovoříme. OLAF a dozorčí výbor pro OLAF. Když generální ředitel OLAFu byl ještě pan Briner a předsedou dozorčího výboru pan López, tak eh, ten spor byl úplně stejný. Ale v té době za to byl obvinován eh, právě výbor. Požadoval personál, který neměl, požadoval přístup nějakým věcem, ke kterým neměl přístup. Prostě vždycky tím vynikem byl dozorčí výbor. V určité chvíli se ty věci ovšem změnily, protože já jsem se hodně zapojila do toho, abychom měli deontologický kodex, abychom zajistili práva a záruky osob a subjektů, vy jste hovořila o podnicích, které jsou vyšetřovány. Já si myslím, že to bychom měli zachovat. I když potom to filtrované použití zpráv OLAFu už ty věci nebere v úvahu, protože někdy OLAF kritizujeme, někdy ho naopak využíváme. Dozorčí výbor vždycky měl za úkol zaručit nezávislost OLAFu, to znamená hájit OLAF a ne ho napadat. Ale zdá se, že už několik let jen na Olaf útočí a přitom má být zárukou nezávislosti a proto potřebujeme, aby byl součástí Olafu. Já bych, pane Stasi, chápala, že zde může být střed zájmu v okamžiku, kdy dva lidé, kteří byli přímými konkurenty, jsou teď tedy členy dozorčího výboru, takže je tam určité tření. Ale jak jsem říkala, to vůbec nesouvisí s tím, že dozorčí výbor by měl být součástí OLAF, protože když ne, tak nebude mít eh, přístup ke všem těm dokumentům. My se snažíme OLAF vylepšit, dokud nebudeme mít evropského prokurátora. Jakmile ale dozorčí výbor nebude součástí OLAFu, tak bude mít mnohem menší přístup k dokumentům. Bude to ještě problematičtější záležitost. Já si myslím, že teď hlavní problém působí jednotlivci. Já bych byla ráda, kdyby ten mandát pana Piostyho vedl k tomu, že za pomoci tohoto parlamentu se nám podaří trošičku narovnat vztahy protože tyto útoky, osobní útoky vedou jenom k problému. Chtěla jsem se také zeptat, zda dozorčí výbor se také zabýval filtrovanými zprávy, filtrovanými zprávami. Víme, že některé z nich unikly. Jsou to klíčová data, důvěrná data a přitom unikla. A viděli jsme je třeba i tady, i jinde. A pak je zde další věc, která se objevila Někteří z vás už říkali, že na tom pracujeme už poměrně dlouho. Týká se to toho, že se zveřejňují zprávy z minulosti, které byly ukončeny třeba před osmi lety, tehdy došlo k nějakému rozhodnutí a teď jsou tyto případy zveřejňovány, jako kdyby se jednalo o něco nového. No, s tím bychom také měli něco dělat. A já jsem požádala ombudsmanku, aby se upozornilo, když se zveřejňuje tato stará zpráva, že se jedná o starou zprávu, že se nemůže použít jako něco, co Olaf právě vyhotovil. V zájmu transparentnosti chápu, že se zveřejňuje, ale s touto notickou. Eh, chtěla jsem se pana Pojsteho zeptat na jednu věc. Vidím, že ve žluté části v tom středovém sloupku jsou odpovědi Olafu, ale nevím, jestli se to týká všech vašich eh, otázek. Já bych byla ráda, kdybych je mohla prostudovat. A potom poslední věc. Vy máte požadavky na individuální přeskum případu. Já si myslím, že to si vyžádá velkou debatu. Nechceme druhý OLAF. Váš výbor má velmi konkrétní mandát a sice hajit nezávislost OLAFu pokud jde o generálního ředitele a pokud jde o další instituce, třeba parlament. A teď narážíme na situaci, kdy Olaf už nemá nikoho, kdo ho bude bránit, protože naopak se všichni stavíme proti němu. Jedná se o politické rozhodnutí, které má dopad na nás na všechny, protože generální ředitel také zastupuje všechny své zaměstnance a Zdá se, že zde vlastně prodlužujeme historické problémy OLAFu. Já bych byla ráda, kdyby výběr nových členů OLAFu vypadal tak, že se budeme snažit najít profesionály, kteří budou zcela nezávislí a neutrální a nebudou mít spojitost ani s OLAFem, ani s dalšími institucemi. Protože myslím, že zde je hodně institucionálních problémů, které dokonce ovlivňují schopnost Olefu i dozorčího výboru dělat dobře jejich práci. Děkuji. Also, Frau Kollegin, weil Sie mich ja angesprochen haben. Že, paní kolegyně, když už jste o tom zmínila, tak já bych chtěla ještě říci, že členové výboru eh, v jaké, nějakém, způsob, nějakým způsobem zaujímají stanovisko k té zprávě proto, ohledně toho, jestli se účastní generální ředitel, proč se neúčastní. Tady, podle mého názoru eh, je to eh, hrubé pohrdání tímto grénimiem, už to udělal jednou a já bych chtěla pouze říci, že to není názorem tohoto výboru, ale jednotlivé názory jednotlivce, které možná souvisejí se stranickou příslušností. My jsme pana generálního ředitele Kesslera nepozvali z jednoduchého důvodu, že jsme s tím neudělali příliš dobrou skutečnost minule. Ale můžeme si, můžete si být jistí, že s ním zahájíme dialog. Právě tak jsme nepozvali komisařku Georgievu. Já pozoruji Olaf už 11 let a to, co jsme nyní dnes dostali na stůl, nemá eh, příliš mnoho společného s tím, jak to bývalo dříve. A proto bych radila, abychom eh, se na to ještě jednou podívali, na to, co jsme dnes dostali, na tu prezentaci. A předpokládám, že během výměny názorů s generálním ředitelem Kesslerem se tím budeme dále zabývat. Na seznamu řečníku je nyní kolega De Děkuji, paní předsedkyně. Já se musím omluvit eh, nejprve za to, že jsem zmeškal tu prezentaci, protože jsem měl určité potíže s dopravou. Nicméně jsem si na to udělal čas a přečetl jsem si dokument a slyšel jsem část prezentace. A ta zjištění jsou opravdu šokující. Samozřejmě tu je určitá vazba na minulost, ne tolik pokud jde o témata, ale spíše pokud jde o vztahy nebo pokud jde o atmosféru. A mě poměrně dělá starosti fakt, že se v podstatě točíme v kruhu. A já se příliš netěším na diskuzi s generálním ředitelem, ať už bude kdykoliv, eh, a bude patrně ten dialog pokračovat dlouho. V minulých letech už jsme to dělali. A myslím si, že pan Stás má pravdu. Musíme jít to hnat až ke komisi. Musíme se dostat až na úroveň komise a to co nejrychleji. A pokud se nedočkáme eh, rozhodné reakce od komise, a pokud se to nějakým způsobem zamete, tak si myslím, že bychom měli začít hovořit s komisí o tom, jaké následky by to mohlo mít pro rozpočet na rok 2016 nebo další roky, protože nemůžeme i nadále obcházet tento problém a zkrátka o něm diskutovat. Obsahově jsou tu dvě věci, které mě zarazily. Za prvé hovoří se tu o tom, že parlament je uváděn v omyl. V mé zemi, v Nizozemsku, v, pří, v takovém případě by minister e, musel rezignovat. Myslím si, že eh, komisařka je od, osobně zodpovědná za to, že parlament je uváděn v omyl. To je velice závažná věc. A proto je důležité, abychom ten dialog vedli primárně s komisařkou, protože tohle je její odpovědnost. A uvádět falešné informace parlamentu, to je opravdu nesmírně závažné. To většinou bývá likvidační věc. Za druhé mě potom zarazilo, že se tady hovoří o whistleblowerech, kteří podávali zprávy dozorčímu výboru. Všichni z nás v tomto parlamentu když se podíváte na e, akce, které se konají, tak všichni víme, že whistleblowery je potřeba brát vážně a že by se měli chránit, protože prostřednictvím informací od whistleblowerů lze identifikovat podvod. Pokud se ukáže, že whistleblower má problémy s nějakým vyšetřováním a poukáže na ně, tak bych očekával, že Olaf přivítá tuto informaci a že se pokusí ji dobře využít. Tady ale čtu o tom, že Olaf reagoval že, stylem, že to není vaše věc dozorčímu výboru. Aby do toho dozorčí výbor nestrkal nos. A tím diskuze skončila. To ale není normální komunikace. Obecný problém je, že Olaf má pocit, že dozorčí výbor by neměl zkoumat do jednotlivých případů a do probíhajících případů. O tom bychom měli diskutovat s Olafem a s komisí, ale myslím si, že už jenom ten fakt, že whistlebloweri nejsou bráni vážně, už to je velice závažná věc z pohledu mé frakce. Nemáme příliš mnoho času, takže bych se jen chtěl připojit k tomu, co říkal pan Sarvama a pan Stás. Má frakce je solidární s dozorčím výborem a myslím si, že je ostuda eh, to, co říkala paní eh, Ayala Sender a sice, že eh, těch problémů jsou tisíce, ale je to otázka důvěry. Musíme vyřešit s komisí otázku důvěry. Kolega Vali, prosím. Děkuji za slovo. Děkuji dozorčímu výboru za zprávu, kterou jsme dostali. Jak dobře víte, má politická delegace je nová v tomto parlamentu, takže já potřebuji veškerý materiál, abych mohl provést objektivní analýzu OLAFu, který je nástrojem tohoto parlamentu a komise. A já mám spoustu otázek eh, a pochybností, ale není tu nikdo z Olafu, abych mu mohl tyto otázky položit. To, co říkal pan Sarvama, kolega Bart a tak dále, to jsou věci, s nimiž eh, v celé řadě aspektů souhlasím, ale nemůžu prostě jen slepě důvěřovat této zprávě, stejně jako nemůžu slepě důvěřovat tomu, co říkají kolegové. Mám otázky a chtěl bych eh, mít příležitost položit tyto dotazy někomu z komise, protože jste zazněli opravdu závažná obvinění, zazněla, a také úvahy, které se týkaly ochrany finančních zájmů. To jsou velmi zásadní věci, na to si musíme dát velký pozor. Musíme zajistit eh, funkční, efektivní kontroly. Ale já jsem tady nový, jak jsem říkal, takže nemám příležitost eh, provést objektivní analýzu, nemám k tomu dostatek informací. Já jsem si poznamenal celou řadu dotazů a doufám, že budu mít možnost položit je nějakému zástupci OLAFu, až tady bude probíhat nějaké slyšení. Děkuji. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Paní kolegyně Schmidt, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěla říct několik věcí. Já osobně nemám žádnou společnou historii s Olafem a proto je toto téma pro mě mnohem zajímavější než pro ostatní kolegy, kteří to už všechno znají. A e, já, já také nechci, paní, Ayala Sender bych chtěl říct, že já také nechci žádný Olaf 2. A za třetí, e, podle mého názoru e, je bych chtěla poděkovat dozorčímu výboru za tu otevřenost, protože to nezažíváme v parlamentu často. Chtěla bych se připojit ke svým předřečníkům. Podle mého názoru eh, eh, není potřeba to opakovat. Chtěla bych eh, mít možnost se na OLAF spolehnout. Eh, nechtěla bych vystupovat spíše v roli detektiva nebo rešeršera nebo podobně, ale zkrátka to, co Olaf dělá, eh, o tom bych ráda věděla, tak, aby se to dalo kontrolovat, tak, aby to dávalo hlavu a patu a aby se tam něco neschovávalo nebo nezatajovalo, nebo aby se to nepodávalo neupřímně a tak podobně. Já bych chtěla položit tři otázky. Eh, jak bychom, jak, jak, jak bojovat proti tomu šílenství, o kterém jsme právě slyšeli? Co my jako Evropský parlament můžeme proti tomu dělat, proti té stávající situaci a co udělat pro to, aby se to zlepšilo? A e, co k tomu potřebujeme, nebo na koho se máme obrátit, aby se to změnilo, aby Olaf dělal to, od čeho tu je, tak, aby kolegové z dozorčího výboru také mohli patřičně dělat svou práci pro kterou byli nominováni. Děkuji. Děkuji. Nyní kolega Novakov. Děkuji. Dovolil bych si navázat na pana Savrama, že jsou to záležitosti znepokojivé, tedy ohledně toho, jaká je funkce dozorčího výboru. Chránit nebo kritizovat aktivity OLAFu já nesouhlasím. Musí to být objektivní. Evropští občané si zaslouží objektivní ochranu svých eh, daňových eh, prostředků. Jsou to vlastně jejich peníze. A pan Savrama citoval eh, přijatá nařízení a pravidla, která platí. A pokud OLAF porušuje tato pravidla, tak to není pouze znepokojivé, to je ohromný problém. Pokud eh, tu bylo, byl parlament eh, byl klaman ohledně tak významných eh, informací, to znamená aktivit, výsledku, tak pak opravdu hm, tu máme obrovskou, těžko překonatelnou výzvu a jsem opravdu zvědavý na další kroky dozorčího výboru a na um, vysvětlení některých slov, která tu zazněla. Já nemám eh, tak rozsáhlou eh, zkušenost v rámci výboru kont, ale jsem díky tomu schopen se dívat na věci z trošku z, eh, z jiné perspektivy A myslím si, že lidé eh, skutečně si zaslouží skutečnou ochranu svých eh, eh, daňových prostředků. A spolehají se na nás. A pokud tohle nefunguje, je to obrovský problém, který je opravdu klamáním celé instituce, to znamená parlamentu. V takovém případě bychom museli podstoupit další kroky a klást si některé základní otázky. Není to pak problém těch eh, institucí, že bychom je chtěli nějak poškodit, ale je to pro problém aktivity této instituce. Já, já, Děkuji, nyní na seznamu kolega Gajer, prosím. Vážení kolegové, eh, určitě všichni znáte eh, ten film o, o svištích. Je to velice e, cynický e, americký zpravodaj, který je e, odsouzen k tomu, aby prožíval svůj den znovu a znovu. Na hromnici o den více se jmenuje ten film. Já bych chtěl poukázat na ty závažné výčitky dozorčího výboru, tak jako to udělali o kolegové. A chtěl bych učinit jeden procedurální návrh. Na základě toho, že nyní zhruba hodinu 15 minut už to řešíme na, ve, na veřejně přístupném jednání. Jsou to závažné prohřešky úřadu na boj proti podvodům, které se neustále opakují, tak si myslím, že tomu ještě dále škodíme. Možná, že eh, je to tak schválně, možná to je záměr některých. Eh, Inge řekla si, že generální ředitel Olafu nebyl pozván, protože s tím máme špatné zkušenosti, jak si řekla. Moje zkušenost je taková, že po výroku generálního ředitele Kesslera už nebyly ty výčitky zdaleka tak jasné, jako se to předtím jevilo. Pokud jde o zacházení s touto zprávou, navrhl bych následující. Já si nemyslím, že nám dále pomůže, když ještě hodinu o tom budeme diskutovat v tomto výboru a kdy neustále budeme eh, opakovat něco a potom generální ředitel Kessler bude mít 20 minut na odpověď. Já si myslím, že ty výčitky, které v té zprávě jsou obsaženy, bychom měli ještě jednou schrnout. Tu zprávu konec konců generální ředitel eh, určitě obdržel a požádáme ho o písemné stanovisko. A když si ho potom přečteme, včetně jeho osobního stanoviska, pokud jde o ty výčitky z porušování pravidel, tak potom můžeme velice rádi diskutovat v našem výboru dále. Já mám velký problém s tím, že na veřejnosti je tady Olaf takto napadán, aby měl také možnost e, se k těm výčitkám e, postavit, zaujmout k ním stanovisko. Kolega Pirinský, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. nepochybuji o tom, že všichni v tomto sále shodují, že jsou to dva soubory otázek. Na jedné straně jsou to záležitosti věcného charakteru, o kterých se hovoří eh, v souvislosti s eh, obsahem zprávy předmětné, A možná, že tento obsah je má velkou důvěryhodnost, možná, že většina těch eh, věcí, která tam jsou, jsou správných. Ale pak je tu další eh, otázka, to je otázka postupu. A já nechápu, jak je možné vést takovouto diskuzi za přítomnosti pouze jedné ze stran. To je mi opravdu nepochopitelné zkušenosti s eh, předchozími výměnami názoru, nakupení určitých frustrací nebo nějaké emoce, to je naprosto irrelevantní. Jak pan Saverma sám řekl na začátku svého prohlášení, není to prostě nějaké eh, obvykle zasedání. Je to mimořádné zasedání, protože se předkládají velmi vážná eh, obvinění a já nechápu, jak jakožto eh, předsedkyně jste ochotná takovémuto postupu eh, předseda a Já na to rada rovnou odpovím. Když jsme tvořili pořad jednání, tak ty výčitky nám nebyly známy a ta zpráva nám také nebyla známa. Pouze jsme věděli, že, výro, že dozorčí výbor vypracoval výroční zprávu, o které chce diskutovat. A já eh, navrhuji, abychom diskutovali přímo s výborem a ne s generálním ředitelem, protože tady eh, byl ten dozorčí výbor poprosen o stanovisko. Pokud jde o stanovisko dozorčího výboru, eh, tak jak říkal eh, kolega Gajer, tak stanovisko do generálního ředitele s tím souvisí a je známo. A ta, tu zprávu nyní máme před sebou a nyní se chceme dále řídit těmi zjištěními. Je tam několik částí, které eh, je potřeba akutně prodiskutovat s generálním ředitelem, ale chtěl bych eh, říci, eh, jak ta diskuze probíhala. Zestávala z mnoha slibů a oznámení a a ty, tyto sliby zkrátka nebyly dodrženy. E, takže e, mně se tak trochu nelíbí, když tady vlastně dochází k výměně názorů mezi stranami. E, tak to nebylo myšleno nařízením. To my, my nejsme nějací rozhodčí, kdo má, kteří mají vysvětlit, kdo má pravdu. Dozorčí výbor má mandát. Na základě tohoto mandátu uh, jedná a tento mandát musí vykonávat. Není, žádná, není to otázka toho, komu věříme více nebo méně. My máme na stole výroční zprávu a ta výroční zpráva obsahuje závažné věci ohledně fungování úřadu a říká, že jsme byli obelháni, že Evropský parlament byl obelhán. A k tomu mohu jedině říci, že je potřeba to ověřit a já k tomu zkrátka mohu říci, že e, ta délka v e, případů byla jiná u generálního ředitele, jiná u, výročního, u dozorčího výboru. A, já si my, a to, to svědčí o rozsáhlých statistických manipulacích. To jsem pouze e, oznámila. A pokud si vzpomen, vzpomínáte, tak e, už jsem říkala, že je, je to tam i u těch 400 e, případů, 423 případů a já jsem vyslovila pochybnosti ohledně toho, jestli tam nedochází ke statistickým manipulacím. Já si myslím, že ta situace je jasnější, než by nám bylo milo. A samozřejmě tu zbývá otázka, co dál. Znovu se hlásí o slovo kolega Sarvama. Děkuji. Takže je to skutečně jako v tom filmu, kde se stále opakuje ten týžden. Pokud jde o eh, obvinění. Máme eh, tady hovořit o zprávě dozorčího výboru. To je tématem našeho zasedání a to také děláme. V této zprávě nevidím vůbec žádné obvinění. Tam jsou pouze fakta. Jedna za druhými. Jsou to skutečnosti, na které by měl eh, reagovat, otázky, na které by měl um, reagovat generální ředitel. Pan Kessler má možnost odpovědět, měl možnost odpovědět, on odpověděl dozorčímu výboru. A my tady máme teď se bavit o zprávě dozorčího výboru. A to také, to také činíme. Pan Kessler ví, že tady eh, hovoříme. Není to, že bychom se bavili za jeho zády. Uvědomme si, že toto zasedání je na internetu v rámci webstreamu, určitě je sledováno. Takže jaká ještě jednou obvinění? O čem hovoříte? O jakých obviněních tu mluvíte? Já jsem velmi bedlivě se ubezpečil, že v mém příspěvku nejsou žádná obvinění. Já jsem pouze volal potom, abychom prošli veřejné projevy pana Kesslera k otázce otevření a uzavření případů, což je o statistikách. Tohle jsem řekl. Konec konců je to na nahrávce. Můžeme přetočit zpátky a pustit se znovu, co tu bylo řečeno. Nikdo tu nikoho neobvinil z ničeho. To ne, není role, která, která nám přístu, přísluší. A já souhlasím plně s paní předsedkyní v tom, že tady to není žádný rozhočí, aby někdo říkal, kdo je pro, kdo je proti. Slyšel jsem mi slovo osobně. Tohle ale není o žádných osobních otázkách. Tohle je o institucích Evropské unie a ne o jakýchkoliv institucích. Ale je to o instituci, která má se zabývat právy občanů a právy institucí. A využitím eh, peněz daňového poplatníka. Děkuji. Kolegyna Jala Sender, Jala Sender, prosím. Um, bueno, yo... Já ze všeho nejdříve chci říci, že nejde o pana Kesslera, ale o Olaf. A dozorčí výbor je prostě dozorčí výbor Olafu. Jedná se o transparentnost. A evropským občanům předáváme tyto informace. Ti by měli mít právo vědět, co se říká o instituci, o Olafu, co o Olafu říká jeho dozorčí výbor, který má za úkol hájit jeho nezávislost a ne na něj útočit. To chci připomenout. Já jsem děkovala paní Gresle, protože my jsme společně pracovali na tom, že jsme hájili práva a záruky těch, které OLAF vyšetřuje. Ale hovoříme tady o instituci, ne o panu Kesslerovi. Pan Kessler je ředitelem instituce. A Dozorčí výbor to také není součet jednotlivých jmen, ale je to prostě dozorčí výbor. A já chci, aby tam někde byla uvedena má výtka, že proč jsme vlastně nepozvali pana Kesslera. Kdybychom byli u nějakého soudu, tak eh, ten obviněný se může aspoň hájit. A já si myslím, že toto slyšení, nebo tedy tato rozprava, tak trochu pokulhává protože zde chybí druhá strana. Jak se na to mohou občané dívat? Paní Gresle, takhle se také manipuluje. Nejdříve jsme neměli přístup ke zprávě. Vy ano, ale já ne. Já jsem ho našla až dnes ráno. Neměla jsem k němu přístup k tomu dokumentu. Mě jste nám ho měla poslat, vy jste nám ho neposlala. A je to dost důležitá zpráva a bylo by dobré, kdyby někdo z Olafu, kdo tady zastupuje Olaf, mohl být přítomen protože já mám také dotazy pro OLAF a stejně jako v případě, když máme zvláštní zprávy z účetního dvora, tak je tady někdo z účetního dvora a někdo z komise. Prostě to je normální demokratická hra. Já tady nežádám prostě nic neobvyklého. Chci, aby občané měli reálný pohled eh, na věc. Máme zde dozorčí výbor, ti řeknou několik věcí, o instituci, která má svého ředitele, ale ten tady není, není tady někdo z této, disku, z této instituce. Děkuji, prosím, buďte stručnější. V pátek před Štrasburským týdnem byla tato zpráva rozeslána všem členům. V pátek před Štrasburkem. To znamená skoro před dvěma týdny. Tím chci jenom říci, že zpráva tady byla. Já jsem ji nepřečetla dříve, přečetla jsem si ji až teď o víkendu, dříve jsem neměla čas, ale ta zpráva byla rozeslána všem členům. Takže všichni se s ní mohli seznámit a my o tom budeme diskutovat. Samozřejmě budeme o tom všem diskutovat s generálním ředitelem, ale bohužel nemám pocit, že generální ředitel je součástí řešení. Je mi líto. A proto požádáme také paní Georgievu o prohlášení. Zítra tady bude na zasedání in kamera. Možná i dnes večer budeme mít příležitost se s ní setkat na recepci dozorčího výboru. A nyní bych ráda dala slovo panu Pojstimu, který je předsedou dozorčího výboru, aby shrnul celou diskusi. Děkuji. Volám. Hmm, nejsem si jistý, jestli zase mi podaří opravdu schrnout um, tak obsáhlou zprávu. A doufám, že je, hovoří sama za sebe, ale přece jenom se chci vyslovit možná k několika bodům, pak eh, dám slovo ještě kolegům, pokud chtějí něco doplnit. Takže v první řadě ty postupy, ne v rámci Evropského parlamentu, ale v rámci tedy eh, dozorčího výboru. Ale paní Alessander se na to ptala. My jsme předali stanoviska, která naše stanoviska Olafu. Olaf měl možnost se k ním vyjádřit a na webových stránkách Olafu takže jedna věc, která se teď zlepšuje, je náš eh, konzultační postup. Takže některé odpovědi Olafu tam pak nejsou reprodukovány, ale jsou na webových stránkách. Tudíž si je moho, může kdokoliv eh, přečíst z internetové stránky. Omlouváme se za nedostatek, nedostatek ucelenosti v metodice že jsou tam tedy odkazy na některé otázky, které jsou pouze na té webo, webové stránce. In, Olaf teď vždy má možnost eh, ty odpovědi zveřejňovat na internetových stránkách, pokud je to veřejná otázka. Jinak se to hovoří, m, řeší mezi institucemi na základě striktní důvěrnosti. V budoucnosti budeme ještě více dbát na konzultační postup. Ne, že bychom na to nedbali v minulosti, ale eh, standardy, pokud jde o externí eh, přeskomávání, se zvýšily, i mezinárodní standardy. My eh, nechceme přístup k probíhajícím jednotlivým případům. Nejasnost ovšem tkví právě v tom, na co se poukázalo i v debatě. Kdy my nemůžeme soudit, my můžeme pouze na něco poukázat, hájíme nezávislost OLAFu, ale také eh, aplikaci procesních eh, záruk a eh, nezávislost vyšetřování. To je několik aspektů. Jimiž je pověřen dozorčí výbor. A mělo by se udělat více jasnosti v tom, jak eh, v tom postupovat. V původním nařízení, což bylo v době ještě rezignace Santarovy komise, se myslelo, že může být možná komise, která bude nějakým způsobem eh, zasahovat do práv Olafu, takže tam byla skupina tedy o, o, na ochran, pro ochranu generálního ředitele proti komisi. Ale od té doby eh, se, se eh, situace vyvinula dál a není to naší jedinou funkcí ochrana nezávislosti. Samozřejmě, že eh, mezi jedinci dobré vůle mohou existovat určité rozdíly, které mohou být překonány. Tohle je právě to, co, co se snažíme, co děláme ale přesto takové otázky nezávisí na jednotlivcích, jsou to instituční otázky, protože je řeč o velmi vážných otázkách. Za třetí, až uslyšíte odpovědi Olafu, tak uslyšíte, že možná části legislativy nejsou úplně krystalicky jasné, protože výbor je plný dobrých eh, právníků. Já neříkám, že jsem dobrý právník, ale jsem právník. A některé interpretace jsou pak eh, tématem diskuze. Jsou diskutabilní. A to se týká i těch 420 případů, 423 případů. Tehdy existovala judikatura soudního dvora toho požadavku dostatečně zdůvodněného podezření. Ale v nařízení OLAFu, teď se vracím k legislativnímu textu, není slovo dostatečně vážný nebo dostatečně pádný, ale pouze pokud existuje podezření. podezření. A to je právě to. Tam jsme se dohodli, že eh, souhlasili, že budeme nesouhlasit. Tam je to podmíněno změnou nařízení, ale vzhledem k tomu, že účetní dvůr si to nevymyslel, ale převzal to ze zvykového eh, práva, které představuje určitý základ některých eh, zásad evropského práva, tak by to mělo být takto interpretováno, ale jistě jsou tu stále ještě určité niance. Za čtvrté ke statistice. Dva důležité body. Je na vás a na dalších institucích vyvodit závěry ohledně toho, jestli eh, vám byly podány zavádějící informace nebo ne. My jsme to sami neřekli. My jsme jenom eh, podali zprávu o statistikách a o zjištěních ohledně toho, že nepředstavují ucelený pohled a že jsou tu tedy různé dimenze, které musí být eh, zohledněny ve větší úplnosti. A za druhé, upozorňuji, že pokračujeme v naší práci o statistikách a to na základě informací od OLAFu i komise. Na tato práce není ještě dokončena. Je to tudíž materiál pro další zasedání. Musíme se držet poněkud neutrálních prohlášení, protože vzhledem k povaze dnešního slyšení chci pouze připomenout, že dozorčí výbor má také určitou právní roli v případě obvi, nějakého obvinění eh, vůči eh, někomu z vedení eh, OLAFu, máme i určitou právní, právní stanovenou roli, proto musíme zachovat co největší neutralitu a objektivitu. A závěrem, což možná trochu osobní poznámka, kterou jsem nepřed konzultoval s, s kolegy. Pokud že my nemáme být stranou jakéhokoliv sporu. Máme být objektivním dozorčím výborem. A měli bychom eh, tady eh, se co nejvíce vynasnažit, aby to tak v budoucnosti zůstalo. Děkuji za to, že jste nám dali možnost eh, se vyjádřit a myslím, že tady bude ještě určitý doplněk otázce té statistiky. Děkuji. Ano, je to opravdu důležitý doplněk. Dozorčí výbor musí zůstat pouze na úrovni fakt a informování. Nejsme stranou sporu. Jsme pětičlenným orgánem, pětičlenným orgánem, nikoli v žádnými jedinci. Jsme objektivně nestraní. A tohle není poprvé, kdy k něčemu takovému došlo. Ehm, vyzývám ehm, poslance, poslankyně, pokud mají jaké, eh, jakákoliv obvinění nebo pochybnosti proti mně nebo jakýmkoliv členům, prosím, ať je eh, řeknou naplno, ale ať jinak nic nenaznačují. Musím hájit eh, svou pověst a pověst celého výboru. Tohle si nezasloužíme. Pokud můžete dokázat jakákoliv obvinění, pak je akceptujeme. Ale nějaká, nějaké náznaky, eh, to rozhodně proto tu nemám žádné strpení, proto není žádné místo. Děkuji. Já bych chtěla říct, že jsem zcela stejného názoru. Mě také mrzí, že už něco takového tu bylo vyřčeno po druhé. Já bych vám chtěla poděkovat jménem našeho výboru za vaši obtížnou práci. Jsme velice vděční za tu zprávu a za vhled do fungování OLAFu. Bez vás bychom tento vhled neměli. Nyní tedy víme, jak složitá je situace a budeme ji muset zhodnotit protože tady jde o také e, působení policie ve členských státech, která má konat službu. My vás nechceme nechat na holičkách, musíme na vaší straně, to bych vám chtěla říct jménem našeho výboru. Eh, pokusíme se dorazit na vaši recepci v rámci možností včas, přestože teď jsme nabrali půlhodinové spoždění, ale musíme tedy nyní projít, musíme přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. Je to stanovisko k rozpočtovému procesu na rok 2016. Zdravím tady pana Fernandeše, který je eh, zpravodajem pro rozpočet komise. Milý Jose Manuele, děkuji, že jsi přišel a ráda bych ti dala hned slovo pro krátký úvod do, eh, do současných diskuzí studií a úvah na téma rozpočet. Merci, madame la présidente. Je... Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být velmi stručný. Já se chci řídit vaší radou, abychom měli lepší rozpočet. Ten rozpočet už má své hlavní linie, ty už byly přijaty na plenárním zasedání my chceme to, co jsme označili 3E, to znamená zaměstnanost, podnikání, podniky a proto chceme, aby projekty, programy jako COSME, Horizon 2020, Erasmus, to znamená rubrika 1a, aby byla tedy pokrytá, chceme také interní solidaritu, vnitřní solidaritu, to znamená Sociální soudržnost. Ale také vnější solidaritu, to znamená rubriku 4, a nesmíme zapomínat na to, co se děje za našimi hranicemi. Tato solidarita souvisí s další věcí, kterou chceme, a sice bezpečnost. Já hovořím o našich prioritách a vycházíme z principu že problémy, které jsme měli, budou vyřešeny v roce 2015. Mluvím především o otázce plateb. Musíme vyslat jasný signál vůči občanům. Musíme říct si, co chceme udělat, protože otázka pleteb to je ostuda pro instituce. O tom bychom dokonce ani neměli diskutovat, protože to je případ, který by vůbec neměl být diskutabilní. Protože když se k něčemu zavážeme, tak potom musíme mít připravené řešení, abychom těm závazkům mohli dostat. To, co autorizujeme, to prostě musíme vyplatit. A musíme vyplatit své dluhy, zaplatit své dluhy a musíme jít příkladem. Tím říkám, že problém plateb by vůbec neměl být problémem, ale je to problém a my doufáme, že letos než bychom jej tedy úplně vyřešili, ten problém, ale budeme mít řešení, abychom nebránili rozpočtu na rok 2016, abychom nebránili víceletému finančnímu rámci, aby bylo možno dosáhnout cílu, aby bylo možno dostat závazkům. A právě víceletý finanční rámec eh, s otázkou plateb jsou v nebezpečí. A abychom byli skutečně seriózní, abychom vyřešili otázku plateb a neohrozili kompromisy a závazky, které jsme přijali v rámci víceletého finančního rámce, tak k tomu potřebujeme čerstvé peníze, abychom vyřešili ty platby. Otázka plateb, to je otázka, která se týká politiky soudržnosti ale není to kvůli politice soudržnosti, je to kvůli úspěchu politik, protože někdy rada akceptuje závazky v naději, že to potom nebude fungovat, že potom nebude muset platit. Ale politiky jsou úspěšné a tím pádem to, co je autorizováno, ty závazky, které jsou přijaty, generují situaci, kdy je nutno provést platby. Ty platby, které byly přislíbeny. Platby jsou následkem závazku. Já doufám, že ta situace je jasná a že za ní uděláme tečku, no úplná tečka to nebude, ale prostě, že bude přijat nějaký skutečný kompromis. Komise už předložila jisté prvky pro platební plán. No není to úplně platební plán, ale je to takový náznak. A podle něj na konci tohoto roku budeme mít 20 miliard nedoplatků, což je pořád ještě hodně a v roce 2017 to mají být 2 až 3 miliardy. Ale to nastalo proto, že ty problémy, tedy programy neběží tak, jak by měly běžet. Není snadné spustit program a potom říct, eh, že ten program není plněn, takže ho možná nepotřebujeme a tím pádem ani nepotřebujeme ty peníze. Já si myslím, že dohody se dodržují, pacta sum servanda a Musíme ten víceletý finanční rámec dodržet. A navíc máme pravidla, která jsme přijali. A to jsou pravidla, jimiž se musíme řídit. To, co se odehrává v jednotlivých programech, to není nelegální. Všichni víme, že v politice soudržnosti nyní máme pravidlo N plus 3. Rád bych také zmínil kalendář, harmonogram. 27. května komise předloží prezentaci návrhu rozpočtu, pilotní projekty a přípravné akce budou předkládány až do 4. června, 17. června. K tomu budeme tedy předkládat pozměňovací návrhy. Potom 22. 23. to bude schváleno na výboru, potom na plenárce v červenci, potom 2. až 3. září nebo tedy 10. září, to budou přijímána stanoviska a 28, 29, 30 říjen tam budeme hlasovat. 28. října na plenárním zasedání a od té doby až do 18. listopadu bude probíhat dohodovací řízení. K otázkám, které se týkají výboru KONT, tam máme dva programy, kdy podle víceletého finančního rámce je naplánováno navýšení, tím mám na mysli Evropský program informací pro boj proti podvodům a pak zde máme program na ochranu finančních zájmů Unie v roce 2016, tak tam je naplánováno lehké navýšení a pokud jde o ten program boje proti podvodům, tak tam je naplánováno lehké snížení ve víceletém finančním rámci. A teď bych si rád vyslechl vás, vaše návrhy, vaše rady abychom měli co nejlepší rozpočet, kdy i my chceme disciplínu, ale chceme, aby ty částky, které potřebují jednotlivé programy, byly zajištěny. Děkuji. Děkuji a děkuji také za trpělivost. Jako zpravodajka bych ráda upřesnila několik věcí a ráda bych vám už svěřila naše stanovisko, které tedy zatím ještě není vyhotoveno. A toto stanovisko to je určitě s OLAFem a s dozorčím výborem a se sekretariátem dozorčího výboru, aby tam byla oddělená rozpočtová linka. To se určitě vrátí. Já doufám, že letos budeme mít větší úspěch než v minulých letech. Na to musíme trvat v jednáních a možná už jste viděli z té předcházející výměny názoru, že je to něco velmi důležitého. To je tedy můj první bod. Další body jsou usnesení o udělení absolutoria, o kterém se hlasovalo minulý týden na plenárním zasedání. Z toho chci tedy vyvodit eh, prognózu cash flow pro platby komise, to byl bod 34. A potom také více transparentnosti u finančních nástrojů a tady skutečná míra spolufinancování. Já to vše začlením do usnesení a to usnesení také požadovalo systém sankcí za nesprávné reportování manažerských nebo tedy řídicích a kontrolních systémů. A to jsou ty nejdůležitější věci pro nás, řízení evropských prostředků. V členských státech vidíme, že je s tím spousta problémů. Pokud je o zahraniční politiku, tak je třeba zdůraznit, že naše velvyslanci každý rok musí předkládat zprávy, které musíme určitě vylepšit. My jsme vytvořili nástroje, jsou to ukazatele výkonnosti, k tomu bych se ještě vrátila. Pokud jde o politiku zaměstnanosti a sociální politiku, tak boj proti nezaměstnanosti nebo integrace Romů v členských státech, to jsou věci, kde není úplně jasné, jak jsou ty prostředky vynakládány a na co, takže i v tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy. To jsou tedy ty hlavní body, kde budu předkládat pozměňovací návrhy a chtěla jsem se s vámi o to podělit. To totiž eh, je jednoznačně pravomoc tohoto výboru a bude se o tom hlasovat v celém výboru. Ja, danke schön. Děkuji. Já v rozpočtovém výboru jsem stínovým zpravodajem za naši frakci. A pokud je o návrh kolegy Fernandese, pokusím se s ním být co nejsolidárnější. Nyní eh, tak trochu se bavíme naslepo, protože tady bavíme se o návrhu rozpočtu, který zatím ještě nemáme před sebou, takže pouze můžeme vyslovovat očekávání, ale z procesního hlediska se mi zdá podivné, že nemyslím teď výbor pro rozpočtovou kontrolu nebo INGE, ale například výbor ITRE, kde také pracuji, tak tam už píšou stanoviska, přestože ten rozpočet ještě neexistuje, ale to je jenom tak na okraj. Pokud jde o platby, eh, tak tím se budeme samozřejmě i nadále zabývat, eh, protože komise může alespoň trochu těžit z toho, že platby, které jsou naplánováno na tento rok, vlastně nebudou muset být proplaceny, protože projekty z nových programů strukturálních fondů budou eh, zabezpečeny eh, z těchto peněz, protože a to eh, nyní velice uklidňuje radu, protože ta nyní může tyto peníze využívat na řešení mnohých problémů. Nicméně každé euro se dá utratit jenom jednou. A přestože nyní jsou plánovány nové programy, tak se teprve splácejí staré účty a uvidíme, eh, můžeme pouze vyslavovat prognozy, jak to bude vypadat na konci eh, platebního období. Já si myslím, že kolega Fernandez má naprostou pravdu, že eh, ty problémy musíme podrobněji sledovat. Já kromě toho mám obavu, že ta 3E, o kterých kolega Fernandeš rád mluví, se při tvorbě rozpočtu Eh, nebo ne, ne, nebudou moci mít tak prominentní roli, jak se pan kolega, douf, jak pan kolega doufá. Paralelně diskutujeme o evropské investic a všichni víme, že fina, otázka financování tohoto EFSI je zatím ještě stále nevyřešená. Neboli eh, kolik peněz v rozpočtu na rok 2016 bude muset být připraveno pro EFSI, eh, to je otázka, která může být zodpovězena pouze do, komplementárně s otázkou, co to znamená pro ostatní programy Evropské unie. Ten rozpočet je poměrně uh, úzce svázaný, přestože uh, bychom chtěli třeba zaplatit, uh, bychom chtěli nasadit rezervy, tak si myslím, že je zapotřebí ještě komunikovat s radou. A v každém případě musíme zvážit, co to znamená pro eh, ostatní eh, části rozpočtu. Eh, potom druhý bod, který bych chtěl vyslovit, to jsou ty současné pohyby uprchlíků. A teď zcela odhlednu od těch lidských dramat, které se tam odehrávají. Otázka zní, jak má EU adekvátně postupovat. Ehm, poměrně mě vadí, že z hlavních měst se ozývá, musíme něco dělat, ale k tomu je také zapotřebí vědět, kdo má něco dělat a ten někdo má být Evropa. To zní na národních úrovních, ehm, tam, tam říkají, to, ti, ti v Bruselu musí něco jednat a ti, ti v Bruselu ehm, vy tím se myslí e, komise a parlament, ne rada. A já mám pocit, že čím dál více členských států e, nejprve dá k dispozici e, vrtulníky a lodě, aby vyřešili problém, nicméně vážení kolegové, já asi, ať se propadnu, jestli v dohledné době se neobjeví také otázka, kdo za to vlastně zaplatí účty. A mnoho členských států má pocit, že by to měl být, rozpo, že by to měl být evropský rozpočet eh, který by to měl uhradit. My bychom se tedy měli politicky připravit na podobné diskuze, protože to také souvisí s otázkou eh, eh, fyzického vybavení eh, výzbroje Frontexu. Tady by také bylo nutné pozměnění mandátu a to všechno bude mít dopad na rozpočet. A poslední bod. Velice málo jsme zatím diskutovali o rizicích jako je například pomoc pro finanční stabilizaci Ukrajiny. Tady samozřejmě evropský rozpočet také bude na to použit a platí to tež pro, co pro IFSI. Znamená to, že bude vnesen politický aspekt a musíme politicky eh, si uvědomit, co to znamená pro ostatní části rozpočtu. Pokud jde o e, stanovisko rozpočtové kontroly, tak tady Inge zmínila několik důležitých bodů. E, já jako stínový zpravodaj své frakce tě také budu doprovázet, protože tady určitě budeme mít několik e, problémů. Tak, jak to bylo u prvního bodu dnešního pořadu jednání. Neustále se to opakuje otázka možnosti kontroly s člen, členskými státy, která je vnímána kriticky a e, musíme najít několik argumentů pro to, Eh, jak je důležité poukázat, eh, vysvětlit členským státům, že pokud jde o lepší eh, vynakládání peněz, lepší zacházení s evropskými prostředky, lepší nebo inteligentnější využívání peněz, tak aby členské státy sami přispěly svým dílem. Aby sice mohli něco od evropských institucí požadovat, ale zároveň musí být ochotny sami něco udělat. Já bych chtěl na tomto místě poukázat jenom na jedno. Já bych to řekl, i kdyby nebyly za pár dnů volby ve Velké Británii. Ale eh, rád, bych, rád na sebe vezmu to obvinění, že budu zasahovat do volebního boje. Když si čtu prohlášení britského ministra financí, že absolutorium Evropské komise eh, je je spíše nereálné a zároveň v oblasti agrární politiky eh, je tam zejména v oblasti zemědělství kontrola Evropské unie, tak tady si myslím, že rada má co dělat, aby si zametla před vlastním Prahem. E, já e, si myslím, že jednotlivé členské státy by měly diskutovat o tom, jak se zachází s těmito penězi. Tyto, diskutuce, ty, ty, tyto diskuze jsou opravdu naléhavě nutné. Děkuji. Děkuji. E, kolega Vogen, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Vítám pana Fernandeze, zpravodaj pro rozpočet, je mým dobrým kolegou z rozpočtovém výboru. Myslím, že eh, odvádí skvělou práci, pokud jde o rozpočet na příští rok. a se nás nepřekvapí, že se někdy v tomto výboru zaměřujeme takřka výhradně na účinné vynakládání financí tak, aby bylo ve, v tomto vynaložení rozpočtu co, tak exekuci rozpočtu co nejméně chyb. A Spojené království je často zmiňováno jako jeden z členských států s nejvyšší chybovostí. Když se nám eh, nevždy líbí ukazovat prstem na konkrétní členské státy, tak je pochopitelně, že někdy je to nezbytné vzhledem k situaci ve Spojeném království a k postojům eh, britské vlády k Evropské unii. Stále více se snažíme vynakládat eh, evropské prostředky efektivně, tak, abychom měli skutečně dobré výsledky, aby evropský rozpočet měl dopady, pozitivní dopady na, pro občany. Stále více se zaměřujeme na skuteční, na, na efektivitu. A já se vás nyní ptám, jestli se to odráží i v vyjednání, které máte pro rok 2016 a částkách. Snažíme se vynakládat ty prostředky na správné priority. tak, aby měly skutečný dopad. Takže já si kladu otázku, jestli skutečně se blížíme tomuto cíli. Druhá otázka se týká pladeb. Když hovoříte o těch, o těch 20 miliardách neproplacených pladeb a situaci, která se může ještě zhoršit, na evropské úrovni jsou to vysoké částky, vypadá to jako vypadá to jako vysoké částky, může to mít i dopady pro příjemce evropských fondů. Takže otázka na vás je, je to součástí diskuzí, dostáváte například informace od komise o dopadech, které tyto nedostatky mohou mít přímo na příjemce evropských financí, protože víme, že stávající problém spočívá v tom, té neschopnosti člen, členských států dohodnout se na správné výši eh, prostředků, ale víme, že jakýkoliv nedostatek v projektech má role na, členských stát, na členské státy i na konkrétní projekty v těchto státech, takže bychom uvítali jakékoliv informace tohoto typu. Kolega Kelmo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych se chtěl připojit k díkům kolegovi Fernandešovi, kterého také budu rád doprovázet v rozpočtovém výboru. Chtěl bych stručně poukázat na to, že máme problém s nesplacenými účty. A nesplacené účty nejsou v podstatě nic jiného než dluhy. Evropská unie má ale zakázáno dělat dluhy. Takže to je pro nás i právnicky velký problém a tím pádem i problém důvěryhodnosti. Můžeme, nemůžeme očekávat od občanů Evropské unie, že budou e, platit účty, když i my hledáme tak chatrná řešení. A tím bychom se měli e, a na, naléhavě zabývat. Podle mého názoru, chceme-li vyřešit tento problém, tak musíme buď zvýšit příjmy, anebo e, protože e, od, a, nebo musíme snížit e, přislibované částky a to do té doby, než si budeme moci být jistí, že rozpočet bude jakž takž vyvážený, neboli bez neproplacených plateb. A to, to platí i pro RAL. Pokud RAL budou existovat v takovéto míře, tak e, je tak je patrné, že i, nebo je pravděpodobné, že i na konci roku nesplacené účty budou mít. Musíme také e, předcházet rizikům, a to zejména, když e, budou vznikat nové finanční instrumenty, jako je EFSI. Já jsem už několikrát slyšel, že to všechno zní hezky a e, mě by, bylo, e, mě by udělalo radost, kdyby to tak opravdu dopadlo. Ale měli bychom se pojistit pro případ, kdy e, některý těch garančních případů bude muset opravdu být uhrazen. Tady je to pro mě otázka transparentnosti, kterou dlužíme našim občanům. Když ji budeme čím dál více e, přecházet, když budeme e, plánovat nové a nové financovací metody pro náš rozpočet, tak patrně eh, ne, ne, ne, ne všichni poslanci si to uvědomují, že eh, pokud eh, takto budeme jednat, tak se nemůžeme divit, že naši občané příliš nechápou, co všechno si v Evropské unii můžeme dovolit. Pa, myslím si, že bychom měli dávat pozor na to, aby náš rozpočet plně respektoval princip subsidiarity. Ne všechno, co je hezké mít, nice to have, a jak se tak říká, ne u všeho bychom měli hned uvažovat o tom, jak to financovat. Myslím si, že tím uděláme radost občanům velice krátkodobě, ale dlouhodobě uškodíme projektu Evropské unie. Proto bychom měli velice pečlivě zvážit, co je vlastně potřeba a kde můžeme eh, Eh, jak si jednat zdrženlivěji eh, ve prospěch občanů a zda si to můžeme také dovolit. Eh, subsidiarita praví, že Evropská unie by se měla držet spíše zpátky a tento úkol by měly vzít členské státy. A poslední věc, která tu už byla zmíněna, musíme mnohem víc dávat pozor na to, abychom za naše prostředky eh, dostali také dlouhodobý účinek. A tento účinek musí být měřitelný. Nestačí, aby někdo tvrdil, že se něco stane, ale musíme vyvinout systém, který by nám dodal jasná čísla, která by se dala srovnat a zjistit, eh, za jaké peníze eh, nastal jaký výkon, jaké výsledky eh, myslím si, že tam by se potom docela dobře vidělo, že v jedné zemi něco funguje dobře a v druhé zemi to funguje špatně a na základě toho bychom měli čerpat po Děkuji. Kolega Vali na závěr. Ano, velmi stručně. Děkuji kolegovi Fernandešovi za to, že zde přednesl svůj projev. My máme kolegu Zanyho v rozpočtovém výboru, kde zase budou předloženy některé návrhy mé frakce. My chceme hlavně větší spolupráci mezi členskými státy, pokud je o kontroly, protože je zásadní, aby docházelo ke spolupráci, jinak se vytváří mechanismus, eh, který je neprůhledný a občané potom vidí, že to nefunguje. Takže to naopak eh, v našich voličích eh, budí pocit, že naše instituce jsou zbytečné a že obecně celý systém využívání evropských fondů je neefektivní. Pokud vytvoříme dobré programové linky a potom eh, tyto programy nepřinesou výsledky, které očekáváme, tak i tu je další důvod, eh, proč občané se cítí rozhořčeni, zklamáni, nedůvěřují už více evropským institucím a nejdou k volbám. Další věc, která je velmi důležitá, na kterou bych rád upozornil, je hodnocení vynakládání předstupních prostředků, protože jsem dostal informace, poměrně zajímavé informace ohledně toho, jak se tyto prostředky vynakládají v určitých zemích. Takže bych byl rád, kdyby se určitá část těchto prostředků vzala na financování ESI. A tento návrh eh, nebyl podle mě z politických důvodů zohledněn. Institucionální mrhání penězi, to je věc, kterou také hodnotíme. Tam mají být desetitisícové škrty, to ještě posoudíme. A potom, pokud nevyřešíme strukturální problém, tak zde vznikne ještě další problém, protože všechny tyto platby jsou provázány. Vznikají tím pádem tedy i ekonomické problémy pro evropské instituce, které mají vliv i na reálnou ekonomiku. Děkuji. Manuel zum Schluss. Tak na závěr kolega Jose Manuel a poprosila bych ho, aby se vyjádřil krátce, protože máme ještě e, jeden bod na závěr, na který už kolega z účetního dvora čeká velice dlouho. Velmi stručně, děkuji. Jsme na stejné cestě a já jsem si jistá, že prostudujeme vaše návrhy, zohledníme vaše obavy, které jsou i našimi obavami. Já se pokusím hovořit co nejstručněji, ale musíme se zaměřit na otázku plateb, musíme hovořit o svých prioritách. A otázka plateb, jak jsem říkal, to je problém, který je naší ostudou a který by vůbec neměl existovat, protože je normální platit to, k čemu jsme se zavázali. 12. května budeme mít eh, zasedání s komisí ve formátu trialogu, abychom řešili právě otázku pleteb a 26. a 27. května doufáme, že budeme mít společné prohlášení k této otázce. Už jsme ale předložili spoustu společných prohlášení s radou a rada potom tato prohlášení vůbec nerespektovala. Já tady říkám, že nerad hovořím o otázce plateb, že bych raději hovořil o otázce priorit. A přesto pořád mluvím jenom o těch platbách. Sám jsem se přistihl při tomto rozporu, jsem si toho vědom, ale je to věc, kterou prostě nemůžeme jen tak obejít. Je to věc, která podmiňuje a ohrožuje všechny priority, které máme. A v této chvíli musíme jasně říci, že platíme za minulost. Jsou zde operační programy, které dokonce ani nebyly spuštěny. Teď je rok 2015 a platíme ještě věci, které pocházejí z programového období 2007-2013. Vím, že je zde určité přechodné období, ale to jsou i ta pravidla, která máme. A pokud jde o otázku výkonnosti. Kolega tady hovořil o přidané hodnotě. Rozpočet Evropské unie je malý a všichni, my tady to víme, že má velmi důležitou přidanou hodnotu. Je to asi 1% HDP, ale pro mnohé členské státy je to více než 50%, pokud jde o investice. Máme pouze 6% správních výdajů a 94% jde na investice. Já si myslím, že občané nevědí tyto informace a já neznám žádnou instituci v žádném členském státě, jejíž rozpočet tvoří pouze ze 6% správní výdaje, administrativní výdaje a 94% je určeno na investice, ale velká část tohoto rozpočtu je řízena členskými státy a proto máme ta pravidla, která jsme přijali. A podle těch pravidel jsou tato pravidla tedy dodržována všude. Politika soudržnosti, o té hovoříme pokaždé, když se objeví nějaký problém, ale dnes politika soudržnosti s tím svým novým pojetím přispívá k inovacím a k výzkumu k inteligentnímu růstu, k udržitelnému růstu, k inkluzivnímu růstu. A na to také musíme dohlížet. Ale to je spíše zodpovědnost rozpočtové kontroly. Podívat se na to, jak to bylo vynaloženo, jak to bylo utraceno, protože teď nám jde především o to, aby byly dodržovány závazky, které přijímáme, abychom měli rozpočet, který vyšle také pozitivní signál. A teď bych se rád vrátil k otázce plateb. Jaký image, jaký obraz vysíláme vůči našim občanům, když nedodržujeme své závazky a když přijmeme rozpočet, kde ty platby nejsou dostatečně vysoké, tak co se potom stane? Předkládáme opravné návrhy rozpočtu. Co to pro většinu lidí znamená? Že parlament chce více peněz. A to není pravda. Ty opravné návrhy rozpočtu, které jsme měli, tak ty jsme měli proto, abychom právě dodrželi závazky, abychom zaplatili dluhy. Ale priorita, k tomu se vracím, to je zaměstnanost, podniky, podnikání, růst, vnitřní a vnější solidarita a také bezpečnost, která souvisí s tím vším, protože Evropa je místem na světě, kde máme nejlepší kvalitu života, kde máme nejvyšší HDP na světě, máme nejvíce sociálních výdajů procentuálně a musíme si tuto kvalitu života zachovat a musíme si zachovat tuto naději v každém Evropanovi. Děkuji. Děkuji. Jsme opravdu rádi za tuto spolupráci. 6% správních výdajů to bys možná neřekl, kdyby si znal následující zprávu účetního dvora ohledně technické podpory v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. To, co se mi líbí v této zprávě, je, že se tam říká, že je zde určitá rozpočtová podpora, to znamená, že ty naše správní výdaje probíhají někde jinde a ne v lince administrativa. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zkrátila svou prezentaci, aby nám zůstal snad nějaký čas i k diskuzi. V oblasti eh, technické pomoci v oblasti rozvoje venkova do roku 2017 eh, chtějí členské státy použít 1,5 miliard. V novém programu se to změnilo eh, na 1,5 rozsah technické pomoci a tohoto financování um, umožňuje eh, rozvoj administrativní kapacity, ale neměli bychom ztrácet ze zřetele eh, tradiční výklad technické pomoci, nebo jak se to má používat v praxi. Abychom eh, zajistili, že technic, financování technické pomoci poskytuje přidanou hodnotu, nemělo by narušovat administrativní výdaje, které by i tak či onak vznikly na národním eh, administrativám v rámci svých systémů podpory. Zdroje pro budování kapacit byly často použity k, eh, na podporu obecného správního rozpočtu. Jak jste správně řekla, pomohlo to členským státům pokrýt své potřeby v oblasti rozvoje venkova v době, kdy administrativní rozpočty eh, jsou pod tlakem v celé Evropě čtyři z pěti auditovaných členských států nahlásili administrativní náklady jakožto největší procento technické pomoci. Největší podíl vlastní technické pomoci komise v, oběhu, v průběhu 2013 sloužila k budování kapacit. Ale od roku 2014 eh, DG Agri se rozhodlo, že bude financovat vlastní um, informační systém pouze z technické alokace technické pomoci, aby jinak došlo ke snížení využívání eh, správního rozpočtu. A vzhledem k tomu, že IT je většinou neoperanční a není specifická pro programy, tak to vlastně znamená, že všeobecné správní výdaje jsou způsobilé k eh, technické pomoci. Tím se snížila transparentnost ohledně eh, přínosu technických výdajů a přispívá to k určitým falešným úsporám. Takže evropští auditoři zjistili, že řada eh, aktivit, které mají spadat pod řádné správní výdaje, jsou nyní financovány jakožto technická, v rámci technické pomoci. I když legislativa to explicitně nezakazuje, Účetní dvůr se domnívá, že vynakládat eh, prostředky na tyto Eh, národní účely nepředstavuje optimální využití těchto financí. nebo tyto prostředky by jinak mohly sloužit eh, k mm, rozvoji venkova, k projektům přímo v terénu. Jsou tu totiž určité náklady příležitosti. Znamená to méně reálných investic v zemědělství. A teď trochu něco pozitivního. Ehm, síťová aktivita, ty, síť, aktivity eh, síťové komunikace jsou optimálním způsobem využití toho zemědělského rozpočtu, tak aby se zvyšovala spolupráce a sdílení eh, poznatků ve zemědělském sektoru. To je velmi vhodný prostředek technické pomoci, jak se ukázalo v Itálii mezi auditovanými subjekty. Pokud jde o způsobilost, tak audit prokázal řadu neregulárních druhu financování v členských státech. Hlavní problémy souvisí s aktivitami sdílenými mezi oběma pilíři, to znamená, které nejsou plně způsobilé, a nebo v, otázky, v otázkách um, zakázek a smluv. Protože náklady jsou často sdíleny mezi pilířem 1 a 2, může dojít ke, ke zmatení v oblasti správné alokaci prostředků na specifický fond. Pokud jde o monitorovací rámec, tak účetní dvůr konstatoval, že ani komise, ani členské státy nestanovily jasný výkonnostní rámec, jimž se má posuzovat efektivita technické pomoci. A to, jak to je v e, nařízení, umožňuje to vyloučit e, z tohoto aspektu řádného financování. A to pak znamená, že se, že se to považuje většinou za roční výdaje a není to ve e, společném monitorovacím rámci. To pak odpovídá nedostatečnému víceletému plánování a vede to k nepřesným cílům a k monitorování, které není zaměřeno na výsledek a výkonnost. Tím, že nedefinujeme, nedefinujeme jasně potřeby, a tím, že se netrvá na tom, aby tak učinili členské státy, tím se komise zbavila, zřekla nástroje, tímž by mohla posuzovat celkový dopad těchto financí a možnost zaměřovat se tam, kde je to nejlepší. Potenciální přínosy tohoto financování jsou tím kompromitovány. A závěrem Učení dvor doporučuje, aby komise vyjasnila rozsah a uplatňování technické pomoci v oblasti z rozvoje venkova a, chce, žádá, aby komise žádala, aby správní náklady byly účtovány zvlášť, tak aby to bylo transparentnější, alespoň tato část technické pomoci, která není vynaložena na budování kapacity, což e, obecně e, bývá e, obvykle. Členské státy a komise by měly kromě toho nastavit správní výkonnostní kontrolní rámec. Děkuji. Ráda zodpovím vaše dotazy. Děkuji. Dotazy určitě mít budeme. K té zprávě vám můžu jedině gratulovat. Je to velice zajímavá zpráva se skutečnou přidanou hodnotou pro naši budoucí práci. Spravodajkou je paní Kadenbach, prosím. Nejprve bych také chtěla srdečně poděkovat účetnímu dvoru. V té zprávě je obsaženo mnoho věcí, které kladou požadavky na komisi i na členské státy. A to zejména pokud jde o oddělování toho, zda jde o všeobecné administrativní náklady, anebo zda jde o operativní náklady jednotlivých programů. Eh, chtěla bych eh, ale přesto říci, že pokud komise eh, vypracuje nějaké pokyny, tak je zapotřebí, aby to vycházelo z výměny zkušeností s operátory ve člen, s aktéry ve členských státech, protože právě ta praktická práce e, je často velice těžká, pokud jde o to, zda to patří pod první pilíř nebo pod druhý pilíř, ze kterého pilíře by to mělo být financováno. Je tedy zapotřebí oddělovat to v případě personálu, k tomu dochází velice často, že jsou tam zahrnuty E, mzdy a e, přitom jde o ti, přitom jde pořád o ty stejné lidi a jde jenom o to uvědomit si, jak si, e, v jaké funkci právě jsou, v jaké funkci se počítají. Právě tak infrastruktury IT a počítače je zapotřebí pokrýt, protože ty spadají pod technickou asistenci a o tamtud by se měly financovat, a, ale ani tady není to vymezení tak jednoduché tak jak je to v té zprávě popsáno. Jde o čistě eh, technický problém a je otázka, zda to půjde vůbec v praxi provádět. To je zapotřebí ještě eh, zvážit. Pro mě je důležité, a to je jedna z pozitivních věcí. E, Já se snažím z té zprávy vypíchnout ty pozitivní věci. A sice, že lze konstatovat, že e, ten networking, ta výstavba sítí e, se odehrává, dochází k ní, přestože není zcela jasné, jak to bude z rozpočtového hlediska ale v principu v celku se můžeme připojit k požadavkům účetního dvora a chtěla bych říci, že e, ten výkonnostní rámec by měl být dále vypracován tak, aby zohledňoval více zkušeností načerpaných z praxe. Teď jsem se na seznam řečníků napsala já, protože jsem eh, stínovou zpravodajkou za EPP a chtěla bych položit pár otázek. Eh, eh, za prvé, jak je jednoduché tedy vymezit tu technickou pomoc u zemědělství a rozvoje venkova? Patří do toho například i sekretářky a pokud ano, lze financovat sekretářky přes technickou pomoc? To, to protože takhle ta technická pomoc patrně míněná nebyla. A myslím si, že potřebujeme odpovědi od komise. Za prvé musím říci, že pro mě je ta zpráva účetního dvora velmi zajímavá, protože konečně tady hmatatelně vidíme, jak se zachází s rozpočtem v Evropské unii. A já bych poprosila pana Krafa, aby nám ještě jednou řekl, aby nám ještě jednou zaslal přehled toho, kde v roce 2014 byly administrativní náklady placeny z operačních programů. V případě s shared management, klidně strukturní fondy, všechno dohromady. To by pro nás bylo eh, velice důležité. A potom eh, bych se chtěla zeptat zástupce eh, komise DG Agrar a chci se zeptat, kolik té technické asistence si z toho programu komise nechává pro sebe já si nevzpomínám, jestli, by, jestli eh, účetní dvůr se tímto zabýval, pokud ano, tak osvěžte prosím mou paměť. Eh, pak eh, bych se chtěla obrátit tak znovu na zástupce generálního ředitelství Agrar, protože máme tu důležité doporučení účetního dvora, a sice doporučení číslo dvě. Normální údržba IT by neměla být placena z technické pomoci, a e, mě by zajímalo, e, co k tomu ještě můžete říct dále. E, nikdo další se o slovo nehlásí, dávám tedy slovo zástupci Evropské komise, nebo neomlouvám se, Ines nejprve. Kolegyně Ayala Sender a potom Evropská komise. Děkuji. Já jsem měla zájem o jednu z věcí, ale myslela jsem se, že se přede mnou ještě hlásí další kolegové. Já děkuji mnohokrát za tuto zprávu a Musím říct, že jsem trošičku zmatená. Ta technická podpora, já nevím, jestli si někdo myslí, že to jsou stroje. Ta technická podpora, to byly vždycky poradci, kteří zajišťovali dynamiku venkovského regionu, to já znám i ze svého regionu při implementaci projektu, takže Nevím, jestli se tady platí tajemnici komise, anebo jestli se zde platí týmy technických poradců, protože pro nás ta technická podpora vždycky znamenala tým technických poradců. A tak to bylo i v celé řadě třetích zemí, s nimi jsme spolupracovali a vždycky po nás chtěli poradce, aby je naučili know-how, to je první věc. A druhá věc, pak se zde hovořilo o IT, o údržbě, o programech, to jsou podle mě také administrativní náklady. A nebo tam máme specifickou linku v rozpočtu, která je na údržbu třeba webu, webových stránek a tak dále. Já jsem si myslela, že je to součást administrativních nákladů, ale možná je to něco jiného, tak eh, mě to prosím trošičku vysvětlete, protože mi to není úplně jasné. Genau, das ist das Problem. Ano, v tom je, v tom je přesně ten problém. Takže pan Longo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně Gresle. Děkuji za to, že máme příležitost vyměnit si názory nad touto zajímavou zprávou účetního dvora. Děkuji také paní kolegyni Kadenbach za její stanovisko a děkuji paní Kolenajt eh, ze, z účetního dvora. Chtěl jsem obecně říci, jak vidíte, paní předsedkyně komise vítá zprávu a přijímá všechna doporučení účetního dvora za účelem zlepšení efektivity a účinnosti financování technické podpory s jedinou výjimkou, o níž jste se zmínila a ke které se za chvíli vrátím. Zpráva pokrývá dvě oblasti technické podpory, jednak na úrovni EU, na úrovni komise a jednak na úrovni členských států. Chci připomenout, že technická podpora příma prováděná komisí je spravována v souladu s instrukcemi pro programy ve sdíleném řízení a to platí jak pro operativní, tak i neoperativní technickou podporu. Podle těchto norem všechny náklady na IT, na informatiku, pokud souvisí s rozvojem nebo údržbou IT, tak musí být vždy zaučtovány na stejnou rozpočtovou linku. Tento přístup umožňuje posílit rozpočtovou disciplínu a koherentnost, konzistentnost všech oblastí, které jsou ve sdíleném řízení. Pokud jde o informatické systémy, to byla jedna z vašich otázek, paní předsedkyně. Technická podpora se používá na financování nových a čím dál vyspělejších informatických nástrojů. Pokud o rozvoj venkova, tak mohu zmínit systém Ervis 2. Tyto systémy slouží k podpoře operací dvou zemědělských fondů v legislativním kontextu, který se obohatil a zkomplikoval v plynulých letech. A prostředky na technickou podporu pokrývají náklady na vývoj a pořízení, ale také na upgrade těchto systémů, paní předsedkyně. Když si ráno zapnu smartphone, tak eh, se tam objeví zpráva, kde mi píšou, že byla uvolněna verze softwaru 8.2 a že já si musím aktualizovat svůj smartphone, aby mě dobře fungoval. A to možná nesprávně bylo označeno slovem údržba, ale v podstatě se jedná o neustálý vývoj neustále vylepšování jednoho a téhož informatického systému a proto si myslím, že je správné dát je na stejnou rozpočtovou linku. Proto má komise za to, jak jsme měli příležitost už říci, tato údržba je tedy neustálá aktualizace, která přispívá plnění politických cílů našeho systému rozvoje venkova. Dále bych chtěl zdůraznit jednu věc, která zde nezazněla, ale která v uplynulých letech přispěla k rozvoji této technické podpory. Systém sítí. Velmi důležitý. Systém sítí to je aktivita strategického významu. Evropská síť například pro inovaci. Partnerství pro inovaci. To je iniciativa velkého významu, která se stala plně operativní na konci tohoto programového období. Vedlo to také k navýšení rozpočtových výdajů v uplynulých letech a závazky v rozpočtu, pokud jde o rozvoj IT systému, se navýšily kvůli rostoucí potřebě složitějších a vyspělejších nástrojů, které by měly být k dispozici v členských státech. Například ten RDIS 2 pro řízení programu rozvoje venkova, který dnes umožňuje provádět jednodušší reporting, jednodušší výkaznictví a byl rozšířen, aby umožňoval také měření výkonu. Vy často se zmiňujete v parlamentu právě o víkendech o měření výkonu a my jsme tedy vytvořili tento informační systém, který umožňuje zajistit mnohem přesnější monitorování těchto ukazatelů. Ale tyto systémy zajistují také interakci mezi národními úřady a službami komise, takže jsou velmi důležité pro všechny. Pokud jde o technickou podporu zpravovanou členskými státy, tak tady bych na úvod rád připomněl, že je využita na podporu dosahování strategických cílů v oblasti rozvoje venkova. Jinak by ty cíle nemohly být dosaženy, kdyby zde chybělo toto financování. Technická podpora přispívá k monitoringu, kontrole a hodnocení programu rozvoje venkova. To jsou velmi důležité věci, jako je příprava, zpráva, monitoring, kontrola programu, to vše může být financováno právě pod těmito opatřeními. Technická podpora připomíná ke správnému vedení programů a přispívá také k vytvoření administrativních kapacit v národních správních orgánech. A za druhé, chci vyjasnit jednu věc. Zákonodárce přijal flexibilní přístup, pokud jde o využívání technické podpory ze strany členských států už v tom základním nařízení Svoboda volby, která vyplývá z této normativní flexibility, je nutná k tomu, aby bylo možno čelit velké různorodosti požadavků, na něž narážejí národní a regionální orgány. Nicméně flexibilita při používání prostředků na technickou podporu neznamená nedostatečnou přísnost, paní předsedkyně. V oblasti sdíleného řízení členské státy musí zajistit, že rozpočet je v souladu vynakládán v souladu s principem ekonomiky a efektivity. an. Já myslím, že eh, to radši přečteme písemně. Bylo by dobré, kdybyste ty otázky odpověděli, což jste ale zatím, což jste ale zatím ještě neudělal. Například jste neodpověděl na otázku, eh, kolik dostává komise eh, z položky technické asistence. A když už jsme u toho, mohl byste také odpovědět na to, zda lze obhájit technická asistence v současné podobě, když si vezmeme v úvahu aktuální míru chybovostí. Ano. Takže. Paní předsedkyně, je mi líto, ve mně říkáte, že jsem neodpověděl na otázky. Já myslím, že jsem částečně odpověděl na vaše otázky. Pokud jde o údržbu informačních systémů, Odpověděl jsem implicitně také na další aspekt problematiky ohledně používání technické podpory. Vy chcete velmi přesnou odpověď na to, kolik. Já tady mám údaje z roku 2013, 14,47 milionů eur. Mohu vám přesně říci, jaké byly výdaje na technickou podporu od komise pro studie 1,67 milionů eur, na podporný personál 1,85 milionů eur, na IT, informatiku 3,45, na sítě 5,57, a na další položky 1,92 milionu. To jsou jediné detaily, které vám tedy mohu poskytnout. A jsem také rád, že vám mohu vysvětlit, proč vynakládáme tyto peníze. Jak jsem říkal, sítě, to je důležitá výdajová položka, která je ale důležitá i strategicky k uskutečňování našich politik. tomu nepřijatému doporučení, já myslím, že jsem zodpověděl vaši otázku. Podle nás jsou to výdaje, které patří pod položku údržba, ale jsou to tedy položky, které jsou určeny na aktualizaci a tím pádem je dobré dát je dohromady s těmi ostatními výdaji. Komise na následující programové období vytvořila velmi důležité instrukce pro technickou podporu, ve kterých pokrýváme celé to rozložení výdajů souvisejících s platy, ale pokrýváme i celou řadu dalších aspektů, které souvisí s uplatňováním opatření technické podpory. Takže pokud chcete přesně se seznámit s tímto dokumentem, tak je vám k dispozici. Pokud jsou zde ještě nějaké další věci, které bych mohl zodpovědět, tak eh, jsem vám k dispozici, prosím. Thanks, the document is really valuable. Děkuji. Budu, uvítáme ten dokument. Yeah. You asked how clear is the division in the, uh, in the agriculture. Takže pokud jde o rozdělení mezi pilířem 1 a technickou eh, pomoc, financí, tak je tu limitace pro eh, rozvoj venkova, nemůže být použit pro pilíř 1, ale hodně těch systémů se překrývá mezi pilířem 1 a 2, je tu umělá hranice, které se bavíme, která možná by se měla odstranit. Paní Ayala Sender poukázala na to, že technická pomoc má být na budování kapacity. To je pravda. Je to prostředek na rozvoj určité know-how pro rozvoj politik, ale nevylučuje se specificky správ, možnost financování správních výdajů. Proto jsme dospěli k tomu výsledku, který teď máme. Já v zásadě si myslím, že účetní dvůr nekritizuje, že IT systémy pro rozvoj venkova jsou zaplaceny, včetně tedy údržby z prostředků na rozvoj venkova, ale otázkou je spíš to, že to není budování kapacity. Čili nějakým způsobem to nezlepšuje, neupgradeuje výkon té politiky. A je důležité oddělit správní výdaje od ostatních výdajů od budování kapacity do budoucna. Další otázka. Do jaké míry se ty výdaje zvýšily? V roce 2007 v DG Agri pro zemědělství a e, rozvoj venkova to bylo 12 milionů ročně. V roce 2013 se to blížilo 22 milionům. Čili dochází k nárůstu. A celkové správní výdaje byly původně 12, teď jsou 8 milionů, čili klesly. To čtu z té naší zprávy, doufám, že jsem to našla správně. Tolik odpověď na otázku, kterou jste položili. Děkuji. Kolegyně Ayala Sender má ještě doplňující otázku. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já jsem jenom nepochopila, proč ta otázka nových technologií není přijatelná jako tvorba nových kapacit. Já se rozvojem venkova zabývám eh, už několik let a právě tvorba webových eh, stránek eh, je zásadní. Je třeba sledovat eh, takové věci, jako je zavlažování a tak dále. Takže tady jde vlastně o tvorbu nových kapacit a o využití digitálních technologií. V ekonomice venkova, v zemědělské ekonomice, takže já nechápu, proč celá ta digitální agenda není součástí technické podpory. V případě těch projektů, které já znám, z mé oblasti, která je velká, opravdu velká, větší než celá Belgie, tak eh, tam se informatika používá k sledování takových věcí, jako je zavlažování a tak dále. Tam se prostě zavlažuje počítačem a proč to tam prostě není? Paní Kaliulajt, prosím. Ano, systémy IT, eh, pokud je vyvíjíte, tak, aby vaše politika, aby vaše operace lépe fungovaly, tak to je zcela jasně technická asistence. Pokud ten systém je víceméně hotový, dostáváme se k otázce údržby tohoto systému. Každý IT systém potřebuje specialisty, kteří ho udržují. A ta diskuse se točí okolem toho, zda tato normální část e, údržby je ještě technická asistence nebo ne. My se domníváme, že ne, ale my se velice soustředíme i v případě členských států na vývoj e, IT v údržbách systému. Důležité je, aby lidé, kteří s těmi systémy pracují, e, později dostali zaplaceno z peněz EU, což už navyšuje náklady na fiskální výdaje z členských států, protože vlastně úředníci jsou placeni z evropských peněz. To je poměrně důležitý bod ve vaší zprávě a patrně eh, nás chcete upozornit na různé takové eh, úsporné kasy, které komise zakládá na různých místech těchto programů a eh, pokud jde o mě, tak tady jsem za tuto zprávu věčná. Ještě kolegyně Karnbach na závěr, prosím. Já bych chtěla poděkovat za zodpovězení otázek a domnívám se, že bychom měli e, to se neustále opakuje v té zprávě a vy jste o tom také hovořili v těch doporučeních. Měli bychom zkrátka objasnit nebo zpřesnit definici eh, IT, což je hlavní důvod té dnešní diskuze. A sice, že ty oblasti nejsou dostatečně vymezené. Takže to je podle mého názoru první úkol. A druhý úkol potom spočívá ve spolupráci s členskými státy, tak, aby peníze z technické asistence podléhaly určitému plánování. Mě poněkud udivilo, že v době kontroly, eh, respektive v době návštěvy účetního dvora, eh, poměrně mnoho členských států eh, mělo tedy peníze z oblasti technické asistence, se kterými neměla žádné plány. Nebylo známo, jak se budou vynakládat tyto prostředky na, na co budou tedy potřeba a na co budou vynakládány. A podle mého názoru to je příliš příliš volný průchod je tady ponecháván členským státům ze strany komise. A mě by, bylo, mě by zajímalo, zda při své spolupráci s komisí a členskými státy budete dávat přesnější zadání, přesnější plány, eh, které samozřejmě budou vykazovat určitou nutnou flexibilitu a které budou moci podléhat změnám, ale zkrátka, aby z nich plynulo, jak ty peníze mají být pro, využívány protože z toho pak plyne i jasnější alokace těch prostředků v rámci kontroly. Děkuji Další bod pořadu jednání, což je plavba po Dunaji. To po dohodě s kolegyní Ivanovou a zpravodajem Novakovem si necháme na 8. června do Štrasburgu. Omlouvám se, obvykle jsme velice spolehliví, ale dnes to zkrátka nevyšlo. Chtěla bych vám připomenout, že e, členové výboru KONT jsou pozváni od 18 hodin e, na recepci od dozorčího výboru OLAFu v budově Berlemont. Zítra začínáme v 9 hodin schůzí koordinátorů a veřejná část schůze začíná v 10 hodin. Děkuji, že jste dnes přišli a přeji vám hezký večer a končím zasedání.